Yeah. she's there, over there. Please, we should uh, start our works because we have a full agenda and... Budeme muset začít, protože máme nabitý program a pár pozvaných hostů, takže proto musíme začít a bude to bod 8, eh, spole, společný evropský z, eh, práv, eh, společná evropská právní úprava prodeje. Dávám slovo zpravodajce. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, já chci v první řadě poděkovat kolegyněm a kolegům za předložení pozměňovacích návrhů. Možná, že se to ekonomům jeví jako jednoduché téma, ale pro právníky je to komplikovaná věc, takže já jsem velice ráda, že se našlo tolik lidí, kteří vyvinuli úsilí, aby naše stanovisko, které musíme odevzdat eh, právnickému výboru, eh, abychom ten dokument vylepšili. S těmi pozměňovacími návrhy můžeme dobře pracovat a myslím, že spolu nalezneme takové řešení, abychom eh, skutečně vyslali jednotný signál výboru Jury. Jedna výjimka je pozměňovací návrh to celé zavrhnout, což navrhuje skupina EKR to já odmítám. Jde o podporu přes hraničního obchodování, tak aby malé a střední podniky měly snažší přístup na vnitřní trh, aby spotřebitelé měli lepší výběr, aby zde byly si navzájem konkurující ceny a aby to bylo i z právnického hlediska snažší. A proto si myslím, že něco takového nemáme zamítnout. Komu tento návrh jako takový vadí, tak ano, já chápu, že je třeba ještě mnohé zlepšit, ale my právě vysíláme ty signály, v čem by se to mělo zlepšit v souvislosti s naším výborem a takto informujeme výbor Jury a já vím, že i výbor Jury intenzivně pracuje na tom, aby se návrh zlepšil. Takže ten návrh, aby se to celé zavrhlo, tak tam dávám jako zpravodajka mínus. Potom druhá sada pozměňovacích návrhů se týká aplikace eh, toho kupního práva evropského na business to business. Jedny pozměňovací návrhy jdou tím směrem, že říkají business to business mezi velkým podnikem a malým a středním podnikem, tak se aplikuje tato pravidla a některé eh, pozměňovací návrhy říkají, to vypusťte a jiné pozměňovací návrhy říkají, B2B musí být v rozsahu působnosti, i když se jedná o B2B mezi velkými podniky. Takže nejenom tehdy, když jsou tam malé a střední podniky. Pane předsedo, já jsem si odůvodnění e, přečetla a nemohu podpořit to, že by se B2B vypustilo. Já si myslím, že tento návrh je právě originální tím, že se specificky věnuje malým a středním podnikům a že tím principem think small first, že je možné toto skutečně aplikovat. Takže si myslím, že to tam musí zůstat, protože malé a střední podniky nemají stejnou moc na trhu jako velké podniky a pro ně je někdy důležité mít takováto jasnější pravidla. Druhý návrh rozšířit působnost na všechny kontrakty v oblasti biznesu, jak navrhuje Sven Giggle, to je něco, s čím nemohu souhlasit. Protože když řekneme think small first, neznamená to, že budeme používat think small exclusively, že budeme dávat výhradně možnost těm malým podnikům. Ta možnost použít toto kupní eh, právo v souvislosti s eh, velkými kolegy i malými a středními podniky. Ono je to volitelné, ale bude se to aplikovat častěji a to smluvní právo se bude používat častěji, bude se častěji interpretovat a častěji a rychleji vyspěje. A Sven Giegold eh, navrhuje dát tam všechny B2B a to nepodporuji. Další sada pozměňovacích návrhů se eh, týká specifikace té Eh, evalu, té, té evaluační doložky. S některými pozměňovacími návrhy mohu souhlasit i já jsem podala několik pozměňovacích návrhů, že eh, by se měl ten seznam eh, vyhodnocovaných faktorů rozšířit. A když se podívám na, na to, co navrhují kolegové, nemám problém s pozměňovacím návrhem 18 a 19, to je pro mě v pořádku. Jde o to, že, akcept, že je třeba zjistit, jaká je akceptovanost tohoto systému o malých a středních podniků a nejenom u nich. A v souvislosti se Think Small First s tím souhlasím, ano, je to dobré. Potom je zde požadavek zjišťovat, zda toto právo prodeje povede k nižším transakčním poplatkům. Ano, i tyto je něco, co musíme eh, zjišťovat, to podává pan Presedo Eh, je to 19, souhlasím s tím. Kolega Gigol v pozměňovacím návrhu 11 žádá, aby se právní úprava prodeje používala i třeba v sofistikovanějších oblastech, jako je, jsou pojištění a podobně. Já si myslím, že se jedná o natolik specifické služby, že si zasloužejí své, své specifické právo a komise také pracuje na vytvoření vytváření volitelného nástroje v oblasti pojišťovnictví a pojištních smluv, takže bychom si měli počkat, jakým směrem se toto vyvine, než budeme zde v této věci rozšiřovat rozsah působnosti. Potom společné evropské insolvenční právo, společné evropské závazkové právo, to jde podle našeho názoru nad rámec evaluace současného eh, evolučního nástroje, takže zde bych také byla proti tomu pozměňovacímu návrhu. A co se týče té evaluační eh, doložky, že by se měla rozšířit na protiprávní jednání, rules on torts. Ano, s tím souhlasím. Předkládá to kolega Gigol, to já to mohu podpořit. Pozměňovací návrh 20, kolega Presedo to můžeme spojit s dalšími pozměňovacími návrhy, takže já bych pak eh, vytvořila takový kompromis formou ústního pozměňovacího návrhu, to jistě zvládneme zapracovat. Potom zde zbývá, pane předsedo, ještě takový balíček, který se týká obav eh, z pojištění spojeného s prodejem určitého zboží. Ano, tyto obavy já sdílím a souhlasím s tím, že specifičnost pojistných smluv si žádá, aby pro ně platily specifické legislativní režimy, ale mm, my už zde vylučujeme ty finanční služby, a jako finanční službu chápeme i pojistnou službu, takže ono je to jako takové vyloučené zde z rozsahu působnosti, ale já mohu klidně podat ústní pozměňovací návrh týkající se rozsahu působnosti, kde bude tedy jasně vyjádřeno, že se tato věc nevztahuje na pojistné smlouvy. Pozměňovací návrh opět od kolegy Presery, kde se říká to, že teď nevím, jak to úplně přesně sformulovat, ale v podstatě Jde o to, že my zde zavádíme volitelný nástroj v oblasti právní úpravy prodeje. A pan Presedov v podstatě říká, nesmíme zajít tak daleko, nebo jinak to řeknu. Musíme zabránit situaci, kdy, kdyby členské státy nahradily své vlastní právo prodeje tímto, touto úpravou. Putuje taková fáma, že nějaký jeden stát by pozměnil své právo prodeje tak, aby bylo shodné s evropským systémem. Aspoň takto chápu poznámku kolegy Presery eh, v jeho pozměňovacím návrhy, který by chtěl něco takového umožnit, ale k tomu my nemáme kompetenci zasahovat do vnitrostátního práva, takže i tento jeho pozměňovací návrh nemohu přijmout, protože zachází příliš daleko. Dále pozměňovací návrh k takzvanému eh, systému nástrojů Toolbox, a chce zavést kolega Presero takový systém nástrojů, tak aby právo prodeje bylo uživatelsky příznivé, s tím já souhlasím, určitě. Také bych byla proto, aby se tam zařadily modelové smlouvy, vzorové smlouvy, aby se vyjasnily vztahy jednotlivých právních nástrojů. To je sice dobrá věc, ale myslím, že to nepatří přímo na toto místo, takže já bych to dala do bodu odůvodnění do jiného článku. A dále by se tam mělo něco přidat a zkusím vytvořit ústní pozměňovací návrh, aby tento systém nástrojů zahrnoval také jakési eh, vodítka k interpretaci tak, aby při zahájení fungování tohoto systému bylo jasné, jak s ním zacházet a abychom se vyvarovali problému s interpretací. Za šesté, a to už se dostáváme k příloze, tam je režim týkající se svobodné uh, volby uzavřít smlouvu, což je základní právní princip, ale pozměňovací návrh eh, usiluje o to, aby se zde nevybíraly ty třešničky na dortu. To je také pozměňovací návrh Sanchez Prezedy, eh, pozměňovací návrh 21. Já chápu jeho obavy, ale myslím si, že tento pozměňovací návrh nepotřebujeme, protože to vybírání třešniček na dortu už je v eh, úvodním ustanovení v článku 8 zakázáno. Zvláště co se týče vztahu business eh, to consumer, hospodářské sféry a spotřebitele. Tam lze zvolit eh, pouze hospodářské právo jako takové. A co se týče vztahu B2B, business to business, tak eh, podniky určitě eh, přejí mít vlastní svobodu. Takže pozměňovací návrh na Sancheze Presedy s tím nesouhlasím, ale pokusíme se to vykompenzovat něčím jiným. Za sedmé, věc, která se týká nejisté interpretace neošetřených záležitostí, protože některé záležitosti jsou ošetřené explicitně, jiné zůstávají otevřené. Kolega Sanchez Presedo eh, zde říká, že by se interpretace měla nechat, nebo měla by se nechat interpretace členským státům a vnitrostátnímu právu a nemělo by se vycházet z principu tohoto návrhu, jak eh, se říká v návrhu. Ale my bychom zde měli vycházet z evropské interpretace. Chceme zde vytvářet evropské společné právní úpravy a jde o to, abychom ji interpretovali co nejjednotnějším způsobem, abychom neinterpretovali 27 různými způsoby jeden nástroj a potom by docházelo k pokřivování trhu. Ale můžu sformulovat možná návrh v tom smyslu, že řekneme tam, kde panuje nejistota nebo právní nejistota, musí mít členské státy možnost interpretovat eh, v co nejširším rozsahu, který umožňují tyto principy. Protože si dovedu představit, že někde jsou nějaké lakuny, někde něco chybí a pak zde musí být možnost aplikovat vnitrostátní právo. Takže Chápu tuto obavu související s interpretací. Interpretace musí být možná, musíme vědět, jak interpretovat, ale apeluji na vás, aby ta interpretace byla co nejevropštější, protože tak to je to nejlepší pro společný trh a pro stabilní systém. Ale já v tomto duchu podám ústní pozměňovací návrh, který eh, projednám eh, se zpravodaji, které jsem už zde zmínila tak, aby zde panovala schoda a aby i ten hlasovací seznam byl jasný, jednoduchý, přehledný a aby všechny frakce věděly, o čem je řeč. Ale já si myslím, že ty názorové rozdíly jsou natolik malé, že je snadno překleneme. Pane předsedo, ještě dvě, tři další věci. Tak, eh, povinnost poskytovat informace před uzavřením smlouvy. To jsou pozměňovací návrhy 23 až 26. Co se týče obsahu a ducha těchto pozměňovacích návrhů, ano, k těm se přikláním, ale nemohu je všechny přijmout a to je z právnicko-technických důvodů. 23, 24, 25, tam jde o články z našeho uh, kupního práva, které jsou víceméně identické také, e, co se týče předsmluvních informací, jako máme už uvedené ve směrnici na ochranu spotřebitele. A tato směrnice na ochranu spotřebitele usiluje o maximální harmonizaci a kolegové z výboru IMCO budou vědět, že to bylo velice komplikované projednávání, nejen v parlamentu, ale i v radě. Takže já bych řekla, nesahejme na to, e, směrnici máme, musí se osvědčit, ale zde jde v podstatě o to tež, co máme ve e, směrnici o právech spotřebitele. A potom pozměňovací návrh 25. Tam jde o změnu článku 5 ve směrnice na ochranu spotřebitelů. Tam je uvedena minimální harmonizace, takže s tím bychom možná ještě něco mohli udělat. A myslím si, že Eh, společně nalezneme dobrou formulaci ústního pozměňovacího návrhu, který částečně vyjde z tohoto pozměňovacího návrhu a myslím, že tento návrh předkládá Sven Giegold. A nakonec zde máme pozměňovací eh, návrhy, které se týkají nekalé hospodářské soutěže. A je zde tendence říci, že pokud jsou ve smlouvě nějaká ustanovení, která by tam vlastně být nesměla. Také otázka zda, e, že ta smlouva zůstane závazná pro tu stranu, která tam dala ty neplatné požadavky, ale pro tu druhou stranu to platné nebude. Ale já si myslím, že to je v rozporu e, s smluvním právem. Nemůžeme říci, že když je něco špatně, že jedna strana musí dodržet vše a ta druhá ne. Ale prostě se řekne, ano, tak já si kupuji ledničku, ta smlouva není v pořádku, tak já si tu ledničku vezmu, ale nic na ní, za ní nezaplatím. Já si myslím, že taková situace zachází příliš daleko. Já si myslím, že o tomto musí být schopen rozhodovat soud, takže já bych řekla, že toto bude se se smlouvou pracovat bez e, této nekalé části, pokud je to eh, z rozumných důvodů možné to použít. Takže zde bych nechtěla v sankce jedním nebo druhým směrem a navrhuji také kolegyně a kolegům, abychom se spolu dohodli eh, mimo toto zasedání a vymysleli nějaký kompromis, který bychom předložili jako ústní pozměňovací návrh a potom bychom eh, dali výboru Jury takové stanovisko, které zlepší jejich návrh. Jsem velice ráda, že jsme eh, obdrželi řadu pozměňovacích návrhů a neřešili spoustu právnických detailů, protože to má na starosti výbor jury a my se zde omezíme na ty hlavní věci, které jsou důležité pro náš výbor pro hospodářské záležitosti. Takže já bych udělala několik ústních pozměňovacích návrhů, které si ještě bilaterálně dojednáme. Všechny frakce Eh, budu informovat, aby dobře věděli, o čem eh, budeme konkrétně hlasovat a já si myslím, že potom budeme bez problémů hlasovat. Děkuji. Děkuji, paní Tyson. A teď přistoupíme ke stínovým zpravodajům. Nejdříve pan Sanchez Presedo. Prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce. Tomu vystoupení k pozměňovacím návrhům. Já jsem své pozměňovací návrhy předkládal právě s ohledem na naše pozici, na měnové záležitosti a hospodářské náležitosti. Myslím, že nás zajímají spíše transakční náklady než náklady na diverzitu. To může být spíše hodnota, než aby to byl nějaký náklad. Myslím si, že v oblasti spotřeby bychom neměli stanovovat nějakou jednotnost, protože vždycky může jít ochrana spotřebitele dále, než je stanoveno tady a ve smluvní oblasti musí existovat princip smluvní svobody a proto diverzita je hodnotou a my, aspoň podle mého názoru, bychom se měli snažit vytvořit hodnotu dvěma způsoby. Za prvé, tento nástroj může omezit transakční náklady, to znamená, že při mezinárodních transakcích to může být eh, spolehlivý nástroj, který můžou použít eh, všichni operátoři. Takže kdyby to byl volitelný režim, abychom se nesnažili tedy vytvořit nějaký jednotný režim, který by omezil eh, smluvní svobodu nebo omezil svobodu spotřebitele nebo tak podobně. Měl by to tedy být volitelný režim a to je podle mě zásadní. Jakmile je to tedy volitelný režim, tak je jasné, že musí být také k dispozici všem operátorům, většině operátorů, pro které může být užitečný. Nemyslím si, že bychom to měli nějak omezovat na určitý druh eh, operátorů. Samozřejmě se to bude vztahovat spíše na spotřebitele a malé a střední podniky, právě proto, že oni by měli vyšší transakční náklady, kdyby po každé, při každé transakci museli mít nějaký model smlouvy. Pokud jde o velké eh, podniky, tak eh, ty si mohou přizpůsobit eh, své smluvní modely jednotlivým transakcím. Takže aby to bylo volitelné. Za druhé, aby existoval režim, který a to je tedy smysl těch mých pozměňovacích návrhů. Jak když mluvím o doplňujících nástrojích, tak tím chci rozvinout některé myšlenky, o kterých hovořila zpravodajka. Ona hovořila o standardní smlouvě v té části úvodních ustanovení. Já jsem to chtěl uvést také do článku. Jednalo by se o prezentaci smluv eh, ve standardní formě. To si myslím, že by mohlo být taky užitečné. Myslím, že při revizi bude nutno zjistit, jaká je úroveň akceptance, jak to také vypadá s náklady, s transakčními náklady, protože nás zajímá ten ekonomický dopad a také nás zajímá, jaký to bude mít dopad eh, na spotřebitele, protože spotřebitele jsou ti nejzranitelnější uživatelé a právě o nich by bylo nutné, aby se posílila důvěra právě prostřednictvím takovéhoto nástroje. Jsou to některé důležité aspekty. Pokud vyloučíme nebo nevyloučíme určitá ustanovení, já si myslím, že především eh, musíme vycházet z toho, že sami strany rozhodnou, jak chtějí tuto smlouvu využít. Zda ji chtějí využít celou nebo jen nějakou část a musíme být také pragmatičtí. Pokud existuje nějaká standardní smlouva, nemělo by to bránit stranám v tom, aby použili to, co lépe vyhovuje jejich požadavkům. Pak je tady další otázka, která se týká nevyřešených věcí. To jsou věci, kterých se nedotýká tato smlouva a tam vzniká vákum mně připadá v pořádku, aby se to vakuum vyřešilo na základě stanovených principů, ale může se stát, že to nebude stačit. A proto, když je tam nějaké vakuum, tak si myslím, že by měly platit mezinárodní normy. A připadá mně rozumné, aby se uplatňovaly v souladu se zásadami této normy, této právní normy. To může být rozumné musí platit eh, národní právní předpis a to mně připadá jako nevyhnutelná věc, aby ten systém adekvátně fungoval. A to jsou tedy základní aspekty. Já si myslím, že zpravodajka v tomto duchu může navrhnout určité kompromisy a já si myslím, že bude snadné najít nějakou dohodu, abychom mohli hlasovat všichni pro. Děkuji. Pan Klinc. Děkuji vám. Já budu stručný. Já jsem nepodal žádný pozměňovací návrh, protože víceméně souhlasím s paní Tyson, přesto bych měl několik poznámek. Všichni víme dvě věci. Malé a střední podniky nedostatečně využívají možnosti vnitřního trhu. Buď proto, že Eh, nejsou schopné prosazovat právo své vlastní země při eh, vztazích se zahraničními klienty, anebo se bojí uzavírat smlouvy podle zahraničního práva, které dostatečně neznají a neumí ho právnicky vyhodnotit. Za druhé je naprosto nerealistické se domnívat, že dohledné době navradíme evropským společným právem 27 různých obchodních práv členských států. Takže my zde Eh, volitelně zavádíme 28. Eh, typ práva, což vítám. A také nesouhlasím s tím, že bychom ten návrh poslali prostě zpět a zamítli, protože my zde máme jenom stanovisko a příslušným výborem je výbor Jury. Tak, jak je návrh nyní na stole, když bude pozměněn tak, jak řada kolegů navrhla pozměňujícími návrhy, jestli to bude přijato v praxi, jestli to bude fungovat a jestli to opravdu malým a středním podnikům pomůže v tom, aby lépe využívali potenciál eh, vnitřního trhu, to ukáže budoucnost. Nemůžeme to říct dnes, určitě to za pokus stojí. Ale po určité době, já nevím, jestli to budou dva roky nebo čtyři roky, bychom měli kriticky zanalizovat, co z toho vzešlo. A Neměla by nastat taková situace, že už tak komplikovaných 27 typů obchodního práva bude obohaceno ještě o 28. typ obchodního práva, které eh, nezvýší účinnost, ale možná naopak zvýší administrativní zátěž a přidá další komplikace. Pokud to bude fungovat, tak bychom to mohli rozšířit na rámec B2B Eh, já bych to nechal otevřené. Pokud to bude dobře fungovat, proč ne? A Sven Bigold navrhuje, abychom to rozšířili na další oblasti. Můžeme se na to také podívat někdy později, ale nyní bychom ten návrh neměli přetěžovat. Já jsem eh, mluvil se zástupci hospodářské sféry i se zástupci výboru Jury a vím, že to všeobecné nadšení je dosti omezené. Ne, panuje zde úplná jistota, že to je ten správný krok. Je zde takový zdrženlivý optimismus, takže bychom měli počkat, co ukáže praxe. Děkuji. Mr. Gigold, please. Děkuji, pan Gigold, prosím. Thanks, chair. I still have to... Děkuji, pane předsedo. Já mám ještě problém porozumět tomu, která frakce má mluvit kdy a dřív, ale jsme přáteli, tak to nějak překonáme. Myslím si, teoreticky, že to nemá být v tomto, ale to je jedno. Děkuji zpravodaji za jeho práci a děkuji za pozitivní zpětnou vazbu k některým našim pozměňovacím návrhům. My široce podporujeme návrh komise. Myslíme si, že by to malým podnikům mohlo pomoci. Mohlo by to i zvýšit důvěru spotřebitelů ve společný trh. Podporujeme také postoj zpravodaje, především otázku vyjasnění vyloučení finančních služeb, za druhé tu výzvu na adresu komise k zajištění školení pro právníky a podnikatele a, a rozšíření um, práva, um, smluvního práva, které není pokryté um, a které podléhá národním právním rámcům. Kromě toho jsme předložili pozměňovací návrhy. Já se soustředím pouze na články. Článek 6.2. Myslíme si, že je to konzistentní s tím vyloučením eh, finančních služeb, protože cokoliv, které je spojeno s nabízením zboží, mm, s tím není eh, slučitelné. Dále pak je tam navrženo eh, zavržený zákaz nabízení CSL eh, jiným subjektům než obchodníkům a ta restrikce by se nevztahovala na přeshraniční obchod, aby to bylo jasnější. A je to v každém případě volitelný režim, takže navrhujeme odbourat tu příslušnou restrikci. Přeshraniční obchod mezi velkými podniky by měl mít taky možnost využít CSL. V článku 15 a v souvislosti s tím, co bylo uvedeno již předtím, bychom rádi doplnili Eh, obchodní smlouvy mezi eh, jinými než malými a středními podniky se provedly nějaké změny, změny v eh, příloze, jestliže obchodník může periodicky měnit ceny, musí být zákazník předem o těchto změnách cen informován. Za druhé, smlouvy, kde je cena vypočítaná na základě směného kurzu, musí být uvedeno, na, jak, na základě čeho je určený ten e, směný kurz a, e, a dále tedy potom článek 20, článek 25, tam jsme taky předložili e, pozměňovací návrhy m, mm, ohledně povinnosti uvádět podrobnosti o ceně. Já bych kromě toho chtěl říci, že se naše názory v rámci parlamentu doslyší a to je zajímavé, protože ve výboru IMCO je zcela odlišná většina, no většinový názor tady je zase jiný, právníci mají zase na to svůj názor, Čili ty názory se hodně liší i třeba poslanců ze stejné frakce nebo dokonce ze stejného státu eh, a podle toho, do jakého výboru patří. Většinou lidé, kteří přichází od jinut, dospívají eh, ke stejným závěrům, nebo mm, eh, naopak lidé z různého prostředí ke stejným závěrům, ze stejného prostředí k jiným závěrům. To se zdá, že je prostě někde nějaký problém a mm, já si myslím, že lidé, kterým běžně věřím, jsou stejného názoru jako Kamal a to přitom nepovažuji za ideál. A naopak eh, prostě myslím si, že budeme muset eh, o tom ještě delší dobu eh, diskutovat, abychom vyjasnili jednotlivé argumenty a to platí ve všech výborech. Takže ono, tady tento ta vaše frakce je poměrně konzistentní, ale ostatní ne, takže jako myslím si, že ty vnitřní rozdíly bude potřeba si ještě vyjasnit. Děkuji. Okay, and next it's... Děkuji a další je Said Kamal. Thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji já jsem vždycky rád, když můj eh, kolega ze Zelených Sven hovoří přede mnou. Teď, když jsem si vyslechl stanovisko stínových zpravodajů i zpravodajky, tak musím říci, že mé stanovisko je úplně, abych tak řekl, mimo mísu, ale to nevadí. Já myslím, že je důležité, abych se vrátil eh, k principům. Legislativa musí být přijímána jenom v případě, že její existence je oprávněná. A já ještě v případě společné evropské právní úpravy prodeje, o tom nejsem přesvědčen, potřeboval bych vidět nějaké důkazy toho, že, toho tak, že tomu tak je. Probíhá debata v této sněmovně mezi jednotlivými frakcemi a jednotlivými výbory. Ale mě zarazilo, že když se řeší směrnice nebo nařízení, tak často můžete předpovídat, jak se k tomu lidé postaví. Když jsou spíše pro trh, tak budou eh, chtít regulaci a tak dále. Ale tady já jsem eh, byl pozorovatelem eh, konsensu mezi různými lidmi, kteří mě kontaktovali z různých oborů. A vypadalo to tak, že všichni jsou přesvědčeni o tom, že tento návrh je zbytečný a zavádějící jak pro firmy, tak pro spotřebitele. Já jsem se ptal své asistentky, zda eh, někdo říkal, že to skvělá věc. Ne, eh, oni nebyli přesvědčeni, stejně jako pan eh, Klinc. Prostě není zde velké nadšení ohledně této věci. Měl jsem pocit, že je zde Eh, lobby malých a středních podniků. Já si myslím, že to je věc, kterou bychom měli vzít v úvahu. Máme tolik malých a středních podniků, všichni je máme rádi. To jsou takové milé organizace, které bojují proti těm zlým velkým podnikům. Já už ale nebudu mluvit dál eh, o tomto, protože bych si mohl způsobit nějaké problémy. V každém případě já volám potom, abychom to zamítli. Já nejsem jeden z těch kolegů, kteří říkají, zamítněme to, protože to bude legrace a zničíme tím celou instituci. Ne, já na to mám pragmatický názor. Já chápu, že kolegové předkládají pozměňovací návrhy bez snaze zlepšit ten návrh a všude ve všech frakcích vidím, že vynakladají skutečné úsilí. A v tomto výboru kdy já jsem možná v menšině, se musíme podívat seriózně na ty návrhy, kde se snaží lidé udělat z toho zlého co nejmenší zlo. A tak to pozoruji u všech eh, frakcí. Někteří stínoví zpravodajové předložili opravdu velmi rozumné návrhy, ale myslím, že bychom se měli uvědomit, že IMCO také chtělo, aby parlament provedl studii dopadu tohoto návrhu. Já si nemyslím, že bychom to měli zamítnout jen tak. Já si myslím, že komise prostě předkládá návrh, kdy to přináší stížnosti ze strany eh, spotřebitelů, ze strany firem. Všichni se prostě eh, by se měli shodnout na tom, jaký ten uh, jakou tu úpravu prodeje by měli chtít. Já si myslím, že bychom měli od komise žádat, aby začala znovu, aby eh, vedla konzultace a studie dopadu. Takže pokud chtějí dostat eh, nebo dosáhnout jednoty, tak jednota rozhodně není v tom, že je budou kritizovat spotřebitelské a podnikatelské organizace, ale že by získal jednotnou podporu naopak. Děkuji. Děkuji, to si myslím, že už byl poslední stínový zpravodaj. Vím, že si chce vzít slovo zástupce komise, ale už máme desetiminutové spoždění a dnes dopoledne jsme s tím měli problém s tím skluzem, takže myslím, že musíme pokračovat. Je to jen stanovisko, takže já se teď tedy vrátím k Marian. Prosím, buď co nejstručnější, abychom eh, zase neměli velký sklus. Děkuji vám, paní předsedkyně, já budu stručná. Já si myslím, že naše názory vzájemně známe, víme, jakým směrem jdeme. Jako reakci na kolegu Kamala bych chtěla říct si toto. Ehm, koordinátoři výboru Jury přijali eh, žádost, aby parlamentní skupina pro analýzu dopadů se ještě zabývala tou komisní analýzou dopadů jsou určité pochybnosti v předložených pozměňovacích návrzích, ale myslím si, že výbor Ekon by neměl zacházet tak daleko, aby kvůli obsahu práva nebo struktuře toho práva návrh jako takový náš výbor za- zavrhl. My jsme se podívali na ekonomickou stránku tohoto návrhu, může to něco znamenat pro vnitřní trh, určitě pro malé a střední podniky i pro spotřebitele, ale to za předpokladu, že budeme mít konzistentní právní systém. A tento právní systém momentálně ještě je docela složitý a problematický, takže výbor jury se na to musí ještě pořádně podívat, ale to je nad rámec našich kompetencí. Na to se musí opravdu podívat odborníci, právníci. My můžeme eh, podat návrh s našimi poznámkami pro výbor jury. Výbor jury znovu udělá analýzu dopadů a prostřednictvím svých eh, nástrojů se podívají na to, co si o tom myslí a potom jednotlivé politické skupiny rozhodnou, co s tím udělají, až se tento dokument dostane na plenárku, ale myslím si, že by to nemělo brzdit naší činnost našeho výboru a můžeme posunout tuto složku dále. Takže děkuji všem. Um, děkuji. Takže hlasovat budeme 8. října. Zatím ještě nevíme, kdy bude hlasovat výbor Libe, ale je, bude záhodno, abychom eh, postupovali co nejrychleji. Děkuji vám za stručnost a nyní přistoupíme k bodu 9, což jsou obchody s cenními papíry v EU, centrální depozitáři cenných papírů a změna směrnice 9826 ES a dám slovo zpravodajce Kay Swinburne. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedající. V posledních dvou letech v tomto výboru i mimo něj jsme se snažili postihnout všechny aspekty eh, obchodování eh, na tezích. Zabývali jsme se MIFIDem a eh, díky práci tohoto výboru, jak si se snažíme pokrýt Eh, tedy eh, všechny možné eh, aspekty zneužívání depozitáře a podobně. A zbývá tady jeden kus té skládačky, to je poslední etapa, a to je vypořádání obchodu. A přesto, že je to velice technické téma, snažila jsem se koncipovat ten, eh, tu zprávu, jako bych na to pohlížela z pohledu evropských investorů eh, se snahou snížit náklady a zjednodušit ten systém. Jsou tu dva cíle. První začal už před lety v rámci skupiny CESME, odbourat Giovanniny bariéry, a, e, aby mohl vzniknout tedy opravdu jednotný trh, snížen, aby se snížily náklady na přeshraniční e, e, transakce pro investory. V rámci finanční krize máme také všichni za cíl, aby e, infrastruktura finančních trhů byla stabilnější a omezily se systémové, systémová rizika. Vypořádání evropského obchodu představuje 920 trilionů ročně a e, já si trilionů, pardon, je si domnívám, že všechny tyto e, e, systémové e, změny jsou velice důležité a podporuji návrh komise v obecné rovině i tedy směr, kterým se ubírá a v pozměňovacích návrzích jsem zaznamenala větší jaksi soustředění na infrastrukturu jednotného trhu a snažila jsem se, aby to bylo trošku flexibilnější, což se mi zdá, že je možné. Co se týče vypořádacích cyklů a disciplíny, ehm, iniciativa spojená s papíry uvnitř Evropské unie se zdá, že přestože některé trhy by mohly eh, postupovat rychleji ve směru k tomu pravidlu T plus 2, eh, tak eh, standard T plus 2 se nám zdá být jako dobrý začátek. Později v té dlouhodobé perspektivě bychom mohli být ambicioznější, ale to si myslím, že by bylo až v případě revize. A e, je to zřejmě tak, čím bude kratší Eh, doba, která uplyne mezi transakcí a jejím vypořádáním, tím lépe. Eh, takže eh, podporuji dobrou disciplínu při vypořádání obchodů i snahu komise zajistit včasné vypořádání, nicméně bych byla ostražita, jestliže by ten režim byl přijatý v takovém, takové formě, jak je navrhuje komise, takže jsem předložila pozměňovací návrhy vzhledem k existujícím statistikám. Ehm, selhání vypořádání eh, je o neobvyklé 98% eh, všech eh, transakcí je vypořádáno řádně. A zvláště Eh, eh, buy-in režim by měl proběhnout na žádost tedy té kupující strany a to tehdy, kdy se k tomu cítí připraveni. Takže si eh, myslím, že příliš složitý systém kalibrovaný pro jiné modely, že, že by byl vhodný a proto navrhuji, aby ten systém byl co nejjednodušší, tak aby investor mohl jaksi snadno iniciovat na eh, jednotlivé operace. Teď tady kolega hovořil o malých a středních podnicích, jak jsou malé a milé. Ehm, tak máme tady také část, která má za úkol podpořit eh, jejich eh, růst na trhu a snažíme se brát v úvahu některá jejich jaksi témata, především v rámci eh, MIFIDu, je růst malých a středních potíků samostatná kategorie. A co se eh, týče CSDR, eh, bych eh, tady chtěla, aby ta situace byla o něco flexibilnější, aby méně likvidní oblasti měly 15-denní lhůtu, tak abychom neporušili tento trh a, a ne, ne znemožňovali tedy investorům aktivity. A kategorii růstu malých a středních podniků je důležité poučit se se eh, zkušeností tak, aby mm, tento trh byl co nejzajímavější. Eh, pokud se podaří pravidlo T plus 2 eh, realizovat, bude to perfektní, ale byla by lepší určitá flexibilita. Dále pak, co se týče dalších věcí, Říkala jsem si, že CST by mělo fungovat především na národní bázi a formální systém výměny informací a spolupráce, třeba eh, v rámci eh, ASME, by eh, bylo nejužitečnější. Ideální by byla poměrně jednoduchá struktura, ehm, tak, aby nevznikala žádná dodatečná rizika. Byl by to pouze oznamovací systém a Eh, aby se zamezilo transferu rizik mezi jednotlivými subjekty. Eh, Vypožádání ne všichni investoři považují za nejriskantnější součást transakce. My jsme věnovali mnoho času ochraně investorů a, eh, a pokynům podle MIFIDu, ale selhání dvou velkých subjektů vede investory k tomu, že se více věnují eh, tomu, eh, v jak, podmínkám tedy svého investování, eh, koliznímu právu a podobně. Čili investoři by měli mít schopnost eh, nebo možnost se cítit eh, v bezpečí díky právní jistotě, aby měli tedy důvěru. A kdyby se stalo to nejhorší, že tedy bude jejich práva ochráněna a budou, dostanou se tedy ke svým ceným papírům co nejdříve. A Komise v některých těchto oblastech ve své zprávě nešla příliš do podrobností, pak je tam problematika internalizace, vypořádání a další pojmy, které nejsou e, zcela srozumitelné, ale objevily se občas, když jsme o tom hovořili s lidmi. Během výzkumu, no, průzkumu, který jsem dělala, bylo těžké získat podrobné informace, především protože data eh, nebyla pravidelně sbírána a potenciálně existuje riziko eh, v této oblasti vypořádání eh, transakcí a aktivity internalizace a rehypotek komunikace eh, jsou eh, problematikou, která tato, eh, toto nařízení nebo tato legislativa by měla postihnout tak, abychom v budoucnu mohli eventuálně zrevidovat procesy tak, abychom pokryli všechny aspekty a nevytvařili nové problémy. A konečně na podporu návrhu komise CS té by se mělo eh, eh, rozdělit do dvou subjektů, eh, bankovní služby a já plně podporuji, podporuji mm, mm, ten návrh, že řešení jednotného trhu je lepší než systém národních opt-out nebo výjimek. Jsou tím dané jaksi bezpečnostní mantinely, které umožňují vhodnou kombinaci bankovních služeb a CSD a může to nabídnout eh, jak si potom lepší řešení. Jak jsem uvedla ve své zprávě, eh, letos v létě BIS eh, je, mm, se objevilo Eh, při jednání s celou řadou subjektů v uplynulých eh, měsících. Týká se to malého počtu investičních eh, bank, které poskytují likviditu na každodenní bázi a které se mm, angažovali také v Řecku a mm, tyto poskytovalé poskytovatelé likvidity někdy z komerčních důvodů potom jak si přestávají likviditu poskytovat a komis, nevím, jestli komise to e, dostatečně po, pokryla, jestli dva subjekty ten problém celý vyřeší, ale e, nebo jestli bude e, Eh, potřeba v bankách vypořádávací, mm, ale eh, uvidíme spolu s eh, stínovými zpravodaji, jakým způsobem bychom mohli tedy toto dále ošetřit. Musíme být ovšem velice opatrní, protože finanční instituce působí na celosvětové úrovni a je potřeba, aby garantovali určitou jistotu všem účastníkům. A co se týče infrastruktur, potřebujeme řešení pro jednotný trh a pro služby, které poskytují, které zvýší eh, stabilitu a odolnost celého systému, budou podporovat hospodářskou soutěž, inovaci a k tomu regulace musí eh, přispívat. Děkuji. Um, Děkuji. Dám slovo stínovým zpravodajům. Pokud se chce vyjádřit ještě někdo jiný, prosím, přihlaste se, protože já se musím rozvrhnout čas. Nevím, kolik vás bude. Vy jste zpravodaj, stínový zpravodaj, takže to je v pořádku. EPP, pan Dorfman. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych na úvod chtěl poděkovat zpravodajce za souhrnou informaci, kterou už nám poskytla v předchozích týdnech a také děkuji za tu řadu věcí, kterou zde uvedla, s většinou z nich mohu souhlasit. Samozřejmě, a není to jenom tato oblast legislativy, ale je třeba mít na vědomí dvě věci, a to je bezpečnost a vnitřní trh. To znamená více bezpečnosti a více vnitřního trhu. A více vnitřního trhu, to v tomto případě znamená více konkurence na trhu, který dnes je de facto v řadě oblastí monopolní, protože existují národní CSD, kteří obchodují jenom vnitrostátně a e, společný trh je jen velice omezený, takže návrh komise zde posílit e, hospodářskou soutěž vítám. Já bych e, rád zareagoval na několik věcí. Velmi souhlasím s tím, co navrhuje zpravodajka v souvislosti s vypořádacími cykly. Návrh komise je sám o sobě dobrý, ale je dobré, aby ve specifických situacích, například v oblasti malých a středních podniků, existovaly možnosti výjimek nebo delších lhůt. Asi by nebylo dobré, kdybychom vytvořili taková pravidla, která by malé a střední podniky eh, vedly k tomu, že Eh, bude jejich fungování na trhu nějakým způsobem zkomplikováno. Co se týče dohledu, k tomu mám dvě věci. Domnívám se, že je rozumné zvážit, eh, návrh komise týkající se propojení jednotlivých CSD, jestli to není příliš byrokratické. Zdá se, že většina těchto propojení je plně standardizovaných. A proto taková pouhé informování o tom, že jsou CSD propojené, by mohlo být dostatečné, to znamená bez toho ex ante povolování. Musíme se to také uvědomit v té souvislosti, že nám jde o posílení vnitřního trhu a právní úprava dohledu by mohla vést k omezování vnitřního trhu. Také úplně nechápu a s to souhlasím se pravodajkou, proč komise navrhuje eh, to, že mohou být schváleny CSD, když plní dva nebo tři základní úkoly CSD. Já si myslím, že by měly splňovat všechny tři hlavní úkoly, pokud budou schváleny. Ústřední téma, které bude asi také hlavním politickým tématem v této souvislosti, je otázka, nakolik mají mít CSD bankovní licenci. Myslím, že dnes je asi pět evropských CSD, které mají bankovní licenci, ostatní nemají. A se zvyšující se aktivitou na vnitřním trhu a přeshraničním působení těchto eh, centrálních depozitářů, tak se zvyšuje také Eh, potřeba poskytovat eh, bankovní operace, takže to se spíš zvýší než sníží. A komise navrhuje výjimku. Já si myslím, že bychom měli najít takovou právní úpravu, která nastolí rovné podmínky, která nebude upřednostňovat některé centrální depozitáře před jinými. A myslím si, že bychom měli zvážit, zda ta výjimka je skutečně nejlepším možným řešením. Zda by nebylo možné CSD vybavit možnostmi činit omezenou měrou určité bankovní operace. Kriticky se stavím k otázce, nakolik jiní účastníci trhu eh, mohou fungovat při při opořádávání. A já si myslím, že to je něco, co je velice důležité, protože když CSD zakážeme mít bankovní licenci, depozitáři si nebudou moci hrát na banku, no, tak si myslím, že tady je správné, že CSD nejsou banky. Ale naopak, když budeme mít banky a těm umožníme, aby se staly z nich CSD, tak potom vznikne taková situace, která oslabí ty stávající CSD, nebude to vyvážená situace a dojde k jasnému upřednostňování jiných aktérů na vnitřním trhu mimo CSD. A to si myslím je v souvislosti s otázkou kontrolování a bezpečnosti vypořádání cených eh, papírů na evropském trhu není úplně vhodná věc. Měli bychom se teda opravdu rozhodnout, jak k tomuto tématu přistoupíme, jak ho budeme upravovat a jak vytvoříme takovou situaci, aby na vnitřním trhu platila stejná pravidla pro stejné aktivity. Na závěr bych chtěl říci to, že zpravodajka výrazně potrhla roli ESMA, výrazněji než tak činí komise, tedy v rámci kontroly a regulace CSD a já si myslím, že je opravdu smysluplné, když jsme vytvořili orgán ESMA, tak jej máme také vybavit náležitými úkoly. Děkuji. Děkuji a za frakci SD Antonín. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl především poděkovat za zprávu, kterou nám představila zpravodajka. Byla to opravdu vyčerpávající podrobná práce. Je tam spousta pozměňovacích návrhů, které pokrývají nejdůležitější aspekty této zprávy. A je to orientováno na vnitřní trh, s tím já souhlasím. Jsou to velmi důležité instituce, proto aby se vytvořila potřebná důvěra pro realizaci přeshraničních investic, a to nejen ze strany investorů jako smluvních stran, ale je to důležité i proto, abychom měli trhy s cenými papíry, které budou transparentní a budou nabízet bezpečnost jako minimální podmínky existující na těchto trzích. Ty tři funkce, které plním, to znamená eh, všechny tyto tři funkce jsou zásadní pro jejich fungování. To je velmi důležitý trh a je také důležité, aby trh se zajištěním fungoval, týká se to také měnové politiky a proto jsou to instituce maximální důležitosti. Já souhlasím s tím, že nestačí dohody mezi stranami, že potřebujeme legislativu, a sice legislativu celoevropskou, ale myslím si, že nařízení nepokrývá celou problematiku, která zde vzniká. Pokrývá pouze dvě z těch tří základních služeb. Je zde ten systém, který se týká cených papírů a který od roku 2015 by měl být spuštěn v rámci eurosystému. Není to úplně jasné. Je zde celá řada věcí, které zde vznikají. Vznikl zde také uh, ten problém s bankovní licencí. Na jedné straně by to mohlo představovat určité riziko, protože by zde bylo možno vydat omezenou bankovní licenci, na druhé straně není možno mít bankovní licenci, pokud to nebude splňovat všechny povinnosti, protože bankovní licence vyžaduje určité specifické povinnosti a tak dále. Důležitá je dematerializace akcí, režim poskytování služeb v rámci vnitřního trhu, režim ekvivalence a pokud má existovat nějaká diferenciace podle jednotlivých typů eh, těchto subjektů. Já si myslím, že důležité je stejné nakládání eh, se subjekty, které vykonávají stejnou aktivitu. To je důležitý princip, kterým bychom se měli řídit. Musíme zajistit rovný přístup, a transparentnost eh, pro zúčastněné strany, ale také transparentnost trhu pro všechny eh, transakce, které probíhají. Měli bychom dosáhnout se největší efektivity v tomto smyslu při realizaci tedy operací, aby probíhaly co nejrychleji, s co nejmenšími náklady a aby bylo splněno kritérium proporcionality, flexibility a minimálních rizik. Tím by se nabídly také záruky pro klienty, pro držitele cených papírů i pro trhy, abychom také zabránili střetům zájmu. Zároveň také bychom měli jasně říci, že tyto orgány podléhají disciplíně, musí tedy plnit své povinnosti, existuje nad nimi dohled a tak dále. Když vezmeme v úvahu všechna tato kritéria, tak já bych byl proto, aby to odmítnutí emisora bylo opravdu velmi eh, málo časté, že by neměly existovat výjimky, pokud jde o ty maximální časy na eh, výkon příkazu, že by se neměla oslabovat eh, kontrola ze strany úřadu a také, že systém ekvivalence by měl podléhat principu vzájemnosti. A princip vzájemnosti, když existuje právní režim, který umožňuje ekvivalentnost, to jsou tedy aspekty, o kterých budeme diskutovat v následujících dnech. Připravujeme pozměňovací návrhy, ale má první reakce na prezentaci zpravodajky je ten, že ji chci poblahopřát k její práci. Je to opravdu velmi podrobné, eh, velmi technické a bude to užitečné pro nás a pro naše pozměňovací návrhy. Thank you very much. Um, Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou za frakci ALDE, takže dám slovo sama sobě. Děkuji vám, eh, děkuji Kej eh, za vaši zprávu. Myslím, eh, že už jste toho udělala opravdu spoustu, protože jste to řekla opravdu velmi vyčerpávajícím způsobem. Já se tedy k celé řadě věcí nevyjádřím, protože už jste to udělala vy. To ovšem neznamená, že se nevrátím ke stanovisku komise a možná předložím několik pozměňovacích návrhů, kde se budu snažit ukázat, že se rozhodně nesnažím podkopat eh, vaše stanovisko na těchto místech. Podívám se na tu bankovní licenci pro úvod. Eh, Myslím, že jste uhodila eh, hřebík na hlavičku, když říkáte, že je zde potenciálně systémová kombinace a myslím si, že toho si musíme být vědomi. Pokud to bude všechno dohromady, tak je zde nebezpečí, takže musíte mít eh, úplné oddělení a já souhlasím s tou výjimkou, nebo tedy eh, s vypuštěním, vymazáním té výjimky. Pokud jsme nedosáhli dohody, mezi námi všemi a prošla by ta výjimka, tak si myslím, že by bylo opravdu nutné, aby se specifikovalo, jaké bankovní služby by měly být pokryty CRD 4. Musíme jasně říct, jaké jsou požadavky a potřebovali bychom také nějakým způsobem do toho vnést eh, řešení krize aby se zajistilo, že nepůjdou dolů obě strany, že to bude neoddělitelné. Ano, je správné vypustit tu výjimku, ale zároveň také musíme říci, že pokud ta výjimka projde, tak by tam bylo kolem toho hodně podmínek, které by musely být splněny. A byly by to opravdu velmi přísné podmínky, to by se muselo specifikovat pro řešení krizí. Pokud jde o internalizaci, to se mně líbí. Eh, nevím, jestli eh, roční podávání zpráv stačí. Když to začne, tak nevím, jestli bude rok trvat, než vůbec něco dostaneme, nějakou informaci. Někdo říká, že uh, to není takový velký problém. Já si myslím, že by možná bylo lepší, kdybychom tyto informace dostávali jednou za čtvrt roku. To by možná byla možnost. Někteří lidé očekávají, že až to začne, tak by bylo příjemné moci sledovat tento nárůst. Ale Nechci dělat něco, co by znamenalo přílišnou zátěž. To je tedy věc, o které bych byla ráda, kdybychom se pobavili. Pokud jde o ekvivalenci, tak eh, tady mám takové smíšené pocity. Na jedné straně ve vztahu ke třetím zemím by všechno mělo být založeno na výstupu, když regulujete řetězec eh, a potřebujete někde udělat řez, tak je úplně jedno, na kterém článku k tomu dojde. To tedy znamená, že musíme mít eh, vzájemnost, reciprocitu, pokud jde o přísnost právní úpravy. Rozhodně nemůžeme jít do něčeho, kde nevíme, co přijde z druhé strany opačným směrem, takže bychom se měli podívat na to, co máme v EMIR a v MIFID a měli bychom zajistit eh, konzistentnost. Pokud jde o buy-in, tak souhlasím s tím, co jste tady udělala. Jen si říkám, jestli bychom nemohli být odvážnější a místo toho, abychom se spolehali pouze na definici likvidity a nelikvidity, že bychom možná mohli definovat určité typy, které by se vztahovaly pro ty malé účastníky trhu a malé a střední podniky. Už neměly určité problémy, když jsme měli nařízení o e, krátkém prodeji, short sellingu a myslím, že tam musíme počkat, co se ještě stane, musíme pozorovat, jak to bude probíhat. Když eh, potom půjde o velikost trhu, tak si myslím, že bychom je neměli postihovat kvůli velikosti. A poslední věc, protože si myslím, že všechny ostatní věci už byly projednány, tak to se týká dematerializace. Vy navrhujete, aby se to udělalo i v okamžiku transferu, v den transferu, nevím jestli by to souhlasilo s tou standardizací T plus 2, takže teoreticky bych s vámi mohla souhlasit. Člověk má ten cený papír, přijde ho prodat a tak dále, ale pokud to způsobí spoždění v té časové lhůtě, tak to není uspokojivé, takže Možná bych to ráda vzala v úvahu. Nevím, jestli nějaké přechodné období zde by to nějak vyřešilo. Možná byste mohli začít s tím, že to bude ten den toho obchodu a postupně bychom se posouvali dopředu, aby to bylo před tím obchodem. Takže jen tolik eh, moje poznámky, jinak v podstatě souhlasím s vaší prací. A za zelené Sven. So, uh, thanks, Kay. Děkuji, Kay, především za vaši zprávu souhlasím s řadou věcí, které jste udělala a než půjdu do podrobností, tak bych chtěl říci, že bychom měli pečlivě monitorovat náklady transakcí, které máme v Evropě a které jsou podstatně vyšší než ve Spojených státech. My evidentně vycházíme z jiného výchozího bodu, ale ve finále cílem by mělo být ty náklady snížit. A to si myslím, že je důležité pečlivě prostudovat, protože navýšit náklady na transakce není sociálně užitečné. A my se nacházíme v procesu překonávání některých historických bariér, které doposavat tento trh e, segmentují a rozdělují a určitě se to nepodaří snížit přes noc, ale musíme k tomu směřovat. Co se detailů týče, také vítáme mm, jaksi hlavní linie návrhu komise Eh, domnívám se, že se shodneme na tom, že by tady měla existovat určitá flexibilita pro trhy pro růst malých a středních podniků. Eh, také se domníváme, že lze využívat eh, CSD, tedy depo, centrální depozitář, článek 49, boj s hm, podvody. A myslíme si, že je také dobré sjednotit definici s MIFIDem v článku 2 a také by se nám líbí myšlenka standardizovaných konfirmačních zprávách v článku 6.1a a je užitečné v článku 7.1 mít výroční eh, publikaci statistik o eh, nedostatcích eh, a eh, také formální proces v rámci ESMA revize eh, CST tím si myslíme, že je dobré toho využít v titulu 2 a, a kapitole 3a, abychom tam identifikovali vypožádání a monitorovali e, objem vypožádání, které neprochází tím e, systémem vypožádání cených papírů a e, co se týče externalizace takového vypořádání pouze povolené CSD pokryté touto legislativou i mohou provádět. Také souhlasíme, že ISAB by mělo být realizováno tehdy, kdy CSD mají nějaké závažné problémy, jak je navrženo v článku 13.1 e, a v článku 23 Eh, inspekce minimálně jednou ročně u centrálních depozitářů. Článku 31.6 podporujeme váš návrh ohledně informací, ohledně nákladů a příjmu mm, pro uživatele a v článku 57.4e navrhujete, aby centrální depozitáři mohli eh, u, jak si unést eh, likvidaci, eh, tedy dva, dva poskytovatele likvidity a v článku 38.1 by CSD mělo být schopno ehm, překonat simultánní ehm, kolaps dvou subjektů v článku 44.2 eh, by eh, dohled měl eh, kontrolovat plány vypořádání a v článku 52.2 žádáte odbourání národních požadavků, to s tím všechno můžeme souhlasit. Potom v několika článcích navrhujete, co se týče systému vypožádání cenných papírů, Návrh komise nám vyhovuje lépe, protože pouze autorizované CSD mohou toto uskutečňovat. Jsme přesvědčeni, že vaše obavy týkající se změny stávající praxe by se dalo vyřešit přiměřenými opatřeními pro eh, vypořádá, internalizaci vypořádání mimo CSD hmm. A v bodu preambule 44 bychom navíc doporučovali tamto omezení týkající se výběru daní dát do ideologického balíčku, protože si myslíme, že to je cena informace a stát by měl mít právo tuto informaci využít. Máme dost problémů se získáváním a s výběrem daní a parlament eh, se opakovaně ozval v tom smyslu, že je potřeba, eh, jestliže máme takové instituce, tak nevidím důvod, proč by neměl stát eh, mít tuto pravomoc tuto, tyto informace využívat. V článku 7.2 nevidíme, proč by mělo být vyloučeno hm, Mm, to, co tam je uvedeno a tam bychom tedy uvítali nějaké vysvětlení. A konečně v bodu preambule 15 si klademe otázku, proč bail-in by měl proběhnout pouze na základě eh, přijímající straně a proč by to nemohlo být automatické v zájmu eh, před, předvydatelnosti. Čili obecně je nám potěšením s vámi spolupracovat jako obvykle a těšíme se na další diskuze. Jistě najdeme vhodná řešení. Děkuji, je to, myslím, dobrý začátek a budeme na tom pracovat ještě s dalšími kolegy. Thank you and for the GUI. Děkuji a Jorgen za GUE. Děkuji. Za GUE k tomu zatím nemáme bohužel žádné poznámky. My to uděláme formou pozměňovacích návrhů. Děkuji. Už někdo další se nehlásí, takže Kej, jsme zpátky u tebe. Děkuji. A děkuji vám všem za vaše poznámky. Dobrá zpráva je, že zde máme poměrně široký konsensus u této technické otázky. A jsem ráda, že lidé pronikli do této velmi složité oblasti, takže jsem ráda, že v tom nejsem sama a že jsem na tom nemusela pracovat sama, že mi ostatní pomáhali. Myslím si, že je zde celá řada oblastí, ke kterým se vrátím, eh, protože zde vidím prostor ke zlepšení. Těším se, že budu pracovat eh, se stínovými zpravodají na tom, abychom to upravili. Myslím, že všichni chceme, aby to bylo přínosné, aby to vedlo k tomu, že jednotný trh z toho bude mít prospěch a nevidím zde mezi námi velké rozdíly, velké názorové rozdíly. Děkuji. Děkuji, tak to je velmi dobré. Dohnali jsme to desetiminutové spoždění. Já vím, že už nás čekají naši hosté, ale harmonogram je ten, že 18.10. Eh, je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů, 28.11. je budeme projednávat, 18.12. se bude hlasovat na výboru a na plenárním zasedání až v květnu roku 2013. Je tam spoustu trialogu, ale nikdy nevíte, možná budeme rychlejší. Takže děkuji a myslím, že teď bychom tedy měli eh, začít eh, v 16.30 se slyšeními. Na to asi eh, přijdou i další poslanci, takže já nechci začínat dříve, tím pádem se uděláme eh, pětiminutovou přestávku. Right, thank you everybody. Well, we have Phil. Děkuji. Jsem ráda, že jsem nezačala dříve, protože se náš sál ještě naplnil. Je mi potěšením přivítat tyto tři předsedy na našem slyšení. Jsme vždycky velmi hrdí na to, že zde máme zástupce institucí, kterým jsme pomohli k získání maximálních pravomocí. Formát bude následující. Nejdříve dostane slovo Steven Major, který bude 8 minut eh, hovořit nejdříve tedy o práci společného výboru a potom tedy o eh, práci ESMA Andrea Enria a Gabriel Rodrigo Ribeiro budou mít eh, vždy jen pět minut, eh, budou hovořit tedy o EBA a o EIOPA a potom dáme slovo poslancům, kteří položí otázky. Steve, máš slovo. Thank you very much. Eh, děkuji, Sharon, děkuji paní předsedkyně, vážení členové E, výboru pro hospodářské měnové záležitosti Evropského parlamentu. Úkolem společného výboru je sloužit jako fórum, kde ESA, tedy EBA, EOPA a ESMA e, spolupracují a zajišťují e, mezirezortní konzistentnost celé řadě oblastí. Díky společnému úsilí těchto tří agentur v uplynulém roce a půl teď už jsme zajistili, že e, společný výbor slouží k tomu, aby se vytvářela společná řešení a vyměnily se, vyměňovaly se informace o odpovídajících odvětvích. Tyto agentury se zavázaly, že tomu budou věnovat e, lidské zdroje i finanční zdroje k tomu, aby tento společný výbor plnil svůj úkol. Jsou zde čtyři podvýbory, já se o nich stručně, stručně zmíním. Máme zde podvýbor pro sdílení informací o riziku mezi těmito agenturami. Je to výsledkem práce o rizicích v rámci ESRB a EFC. Dále zde máme také podvýbor, který začal pracovat eh, na ochraně spotřebitelů eh, navázal na návrh komise z července roku 2012. Jedná se to tak, o takové věci jako ochrana spotřebitele a tak dále. Pak zde máme eh, podvýbor pro finanční konglomeráty. Zpráva byla prezentována v rámci veřejné konzultace a ještě letos poskytneme výsledky komisi. Společný výbor se schází eh, jednou za měsíc a tím pádem si můžeme vyměňovat informace o vývoji trhu v našich sektorech a můžeme posuzovat eh, dopady tohoto vývoje. Společný výbor řeší tyto problematiky trhu. Na závěr chci říci, jak to vypadá z Libor a Euribor. Zahájili jsme práci na této záležitosti. Začali jsme pracovat na zjednodušení nebo usnadnění národních šetření, pokud je o Euribor. Dále je vedena revize systému Euribor. Za třetí, Vytváříme pravidla pro poskytovatele benchmarků a účastníků trhu se zaměřením na transparentnost, střety zájmu a kontroly. Tato práce doplní práci Evropské komise v této oblasti. A teď se zmíním o aktivitách a práci ESMA. Práce se zaměřovala na pět oblastí. Za prvé jednotná pravidla EU. Od září 2001 jsme vytvořili šest eh, souborů eh, pravidel, které se týkaly short sellingu, eh, obchodování o vysoké frekvenci a tak dále. Já se chci zmínit také o 40 technických normách, které byly vyvinuty pro implementaci EMIRA. Do konce tohoto měsíce budou vydány ty konečné standardy a pro deriváty to bude do konce ledna 2013. ESMA eh, zajišťuje, aby všechny zúčastněné strany se k tomu mohly vyjádřit v procesu otevřené konzultace. Jsme v kontaktu s organizacemi investorů i hráčů na trhu a žádali jsme o jejich názor. Aby se zajistila účinná implementace těchto jednotných pravidel, podporujeme konvergenci například tím, že vydáváme stanoviska s nakládáním s k nakládání se státním dluhem a tak podobně, a tak jak MIFID. ESMA se aktivně podílela na práci na mezinárodní úrovni, Například se účastnila mezinárodní koordinace v oblasti reformy o OTC derivátech. Dále zde máme finanční stabilita a krizový management. Tam jsme pracovali na eh, různých eh, projektech a na pravidelných zprávách o riziku. K tomu jsme přispěli svou vlastní zprávou Pracovali jsme na rizicích, které jsou spojeny se současnou a průmyslovou výrobou a se současnými produkty. Také jsme se zabývali stínovým bankovnictvím v Evropě. Koordinační aktivity jsme jsou také důležité e, v kontextu nepříznivého vývoje na trhu. Diskutovali jsme o zhoršení tržních podmínek na trhu letos na jaře. Cílem bylo vyměnit si informace o klíčových eh, vývojích finančního trhu v Evropské unii, jak na to reagovaly kompetentní orgány eh, členských států a zda byla potřebná koordinace, pokud ano, tak jaká. Dále ochrana investorů. My jsme posílili ochranu investorů celou řadou konkrétních iniciativ. V červenci 2012 jsme zveřejnili dvě sady pravidel, které se týkaly ochrany, ochrany investorů. Jedna sada se týkala MIFIDu a druhá se týkala požadavků eh, pro soulad Vydali jsme také pokyny pro ETF a další USIC. Tím jsme se snažili harmonizovat ochranu spotřebitele a posílit ji všude v Evropské unii, aby se také posílila kvalita informací, které fondy USIC poskytují svým investorům. ESMA zveřejnila také pravidla eh, pro odměňování Investorské firmy musí jednat spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepším zájmem svých klientů. ESMA také vykonává své pravomoci v dalších oblastech, vydává různá varování. Tento, tý, tento měsíc například vydala varování o používání internetu pro investiční účely. Dále dohled Toto je čtvrtý rok, kdy ESMA vykonává dohled na CRA. Teď už jich máme 17 zaregistrovaných a dostáváme další žádosti. Pokud jde o naše dohledové pravomoci, tak eh, my jsme provedli dvě inspekce u těch eh, dvou největších subjektů. První inspekce proběhla v prosinci roku 2011 a, a eh, v březnu jsme eh, zveřejnili výsledky a ta druhá inspekce proběhla tento měsíc. Ta eh, zpráva z března identifikovala různé oblasti pro zlepšení a my to teď eh, sledujeme. Vydali jsme plány na zmírnění těchto nedostatků. Pak také sledujeme metodiku pro rating bank. Nařízení CRA stanoví, že ESMA musí poskytovat dlouhodobé informace a ratingy také veřejnosti. Organizace ESMA a její rozvoj. Zaměřovali jsme se na svůj úkol v oblasti politiky a dohledu Původně nás bylo 45 v září roku 2011 a na konci roku 2012 nás má být 100. A já chci zdůraznit, že jsme opravdu eh, rádi, že se nám podařilo eh, najít kvalifikovaný personál. Vítáme stanovisko, které přijal ECON o obecném rozpočtu EU. Týkalo se to také financování těchto tří agentur. Musíme odstoupit od částečného financování národními orgány, musíme dospět eh, k udržitelnému financování ESMA, které bude stoprocentně financováno z EU, nebo zde bude nějaká kombinace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A nyní se obracím k EPA, k předsedovi EPA. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, Krize státních dluhů měla závažné negativní dopady na bankovní sektor a jednotný trh. Pro, eh, ko, propojení mezi bankami se prohloubila eh, a eh, došlo k nebezpečné volatilitě vkladů. Obavy investorů se projevily především zmražením bankovních prostředků, především co se týče prostředků s delší maturitou. Eh, od, v druhé polovině roku 2011 EBA eh, požadovala trojí přístup, za prvé posílení bankovního kapitálu pro eh, usnadnění financování reální ekonomiky a pákového efektu, za druhé evropské invent, intervence na podporu financování a odbourání souvislosti mezi bankovním sektorem a, a dluhovými problémy a e, my jsme se především soustředili na tu první linii, e, a když vezmeme, že e, injekce kapitálu do celého systému pod třech stres test, zátěžových testech v loňském roce dospěly k doporučení rekapitulace které jsme vydali v druhé polovině loňského roku, tak obecné posílení již představuje 190 miliard eur, což se velmi blíží doporučením Mezinárodního měnového fondu z podzimu 2011. Podpora poskytnutá řeckým a španělským bankám již představuje značné částky a řízení tohoto procesu, který má zajistit, že banky nedosáhnou eh, cílu snižováním půjček domácnostem a podnikům. Také podporujeme úzkou spolupráci mezi eh, dohledovými orgány, aby nedocházelo k, u, k u, operacím, které by eh, mohly eh, narušit postupně získávanou rovnováhu. Koordinace dohledu by měla zajistit, že banky budou aplikovat konzervativní a konzistentní oceňování aktiv na soukromém trhu. Eh, neomezené eh, dodávky, eh, časově omezené likvidity ze strany ECB, e kterou podporuje podporujeme, představuje významný eh, krok k posílení stability evropského bankovního sektoru. Bankovní unie má dopady na um, odpovědnost EBA a závazky aplikace jednotného mm, eh, single rulebook s, jedin, s jednotnou metodikou, což je ten single supervisory handbook s eventuálními nápravnými opatřeními. Eh, bez těchto úsilí by hrozila polarizace na jednotném trhu, eh, kde, by, kde zatím ještě mají členské státy značnou diskreční pravomoc, co se týče implementace jednotného eh, jaksi souboru pravidel. Co se my, my připravujeme eh, návrhy norem v různých oblastech, eh, tak jak jsou navrženy v rámci CRD 4 CRR. A na žádost eh, komise jsme také dokončili zprávu týkající se minimální kapitálových požadavků pro půjčky malým a středním podnikům. Jsme přesvědčeni, že vytváříme dobré pracovní metody a, do, a v rámci spolupráce s vaším výborem a to by nám mělo umožnit brzy dokončit návrh eh, norem eh, a v závěrečné fázi jednání je stěžejnění, aby všichni, eh, kteří rozhodují o politice, vytvořili konzistentní mezinárodní standardy. Tyto, tato pravidla se potom budou vztahovat na všechny banky a přiměřenost je klíčovým aspektem. Ve řadě oblastí je ovšem důležité zajistit především solventnost a likviditu bank na stejné úrovni. E, cítíme především velký tlak, e, co se týče obtížné situace bankovního sektoru e, v oblasti ochrany spotřebitelů. Jsem si vědom toho, že parlament tomuto úkolu věnuje velkou pozornost a je potřeba zaznamenat rychlý pokrok e, a je třeba zlepšit pravidla týkající se opatření proti praní špinavých peněz a podobně, čili bude potřeba urychlit eh, tuto problematiku, například v oblasti hypotečních půjček a podobně. A rizika pro spotřebitele a banky v oblasti finančních inovací, jako například um, Exchange Traded Funds a další, budou vyžadovat, abychom tedy ještě dopracovali. Závěrem bych si dovolil zmínit o otázce více zdrojů. Já nebudu opakovat to, co už zaznělo, ale my eh, v podstatě se domníváme, že objem prostředků, které jsou určeny pro IBA, považujeme za dostatečný, nicméně nyní v souvislosti s krizí je veliký, veliký tlak, který vede k tomu, že je potřeba ty procesy urychlit. Děkuji za pozornost a nyní Gabriel. Děkuji, paní předsedkyně vážení členové tohoto výboru. V tomto obtížném období jsme upevňovali svou strukturu, nabírali nový personál, vytvářeli si vnitřní postupy. Podařilo se nám vytvořit velmi ambiciozní plán, který pokrývá všechny oblasti, všech pět oblastí, které nám stanovilo nařízení. Za prvé regulace. Tam jsme se vždycky zaměřovali na to, abychom dosáhli konvergence praktik eh, a implementace. Pracovali jsme na 52 různých standardech eh, a vodítek, abychom byli připraveni pro spuštění Solvency 2. Měli jsme také technické analýzy a rady, které se týkaly Omnibusu 2. Jasně jsme ukázali, že jsme nezávislí. Eh, v oblasti pensí jsme proběh, provedli dvě otevřené konzultace. Jednalo se tedy o zaměstnanecké pojištění. Eh, tam jsme zajišťovali proporcionalitu. Vzali jsme v úvahu také specifika penzijních fondů a chtěli jsme také, aby se zvýšila transparentnost a aby byl vytvořen dokument s klíčovými informacemi. Za druhé, dohled. Vždy jsme podporovali koordinovaný přístup eh, k finanční krizi. Chtěli jsme se držet společného přístupu, pokud šlo o vystavení se rizikům, eh, vzájemné propojení mezi bankami a, například také eh, pojišťovnami prostřednictvím swapů a tak podobně. Začali jsme také pracovat na příručce, která bude fungovat jako příručka pro dohledové orgány pod solventností 2. Tato příručka povede k vytvoření konzistentnějšího rámce pro vedení dohledu. Za třetí, pokud jde o ochranu spotřebitele a finanční inovace, tak eh, tam finanční inovace a ochrana spotřebitele jsou pro nás jednou ze strategických priorit a to se odráží také v tom, že jsme věnovali eh, velké zdroje té jednotce, která se zabývá ochranou spotřebitele v naší struktuře. Jsme velmi hrdí na to, že první pravidla z naší iniciativy byla vytvořena naší organizací právě v oblasti ochrany spotřebitele. Chceme tím zaplnit eh, regulační mezeru na úrovni EU. Kromě toho jsme vydali zprávu o dobrých postupech, které se eh, týkají toho, že bychom mohli ještě lépe ochránit zájmy našich spotřebitelů při prodávání anuity. Dále, pokud jde o implementaci naší strategie v oblasti ochrany spotřebitele, budeme eh, v prosinci pořádat eh, druhý den pro strategii ochrany spotřebitele, kde vysvětlíme, jak plníme svůj úkol v oblasti ochrany spotřebitele a vysvětlíme různé priority a strategie. Za čtvrté, pokud jde o finanční stabilitu. Samozřejmě jsme pracovali na této oblasti čtvrtletně máme kvantitativní i kvalitativní ukazatele, které nám umožňují eh, sledovat vývoj rizik na evropském trhu. Vedli jsme také eh, harmonizované zátěžové testy v celé Evropě, které ukázaly, že průmysl by byl negativně ovlivněn, kdyby se měl uh, Eh, opravdu potvrdit ten scénář, že zde budou nízké výnosy po dlouhou dobu. Pokud jde o hodnocení ekvivalence třetích zemí, které jsme provedli v rámci Solvenci 2, jsme se teď věnovali projektu, kde chceme zvýšit vzájemné porozumění a spolupráci. Identifikujeme hlavní podobné věci a rozdíly eh, v dohležitelském nebo v dohledovém režimu mezi EU a USA. Kromě všech těchto aktivit jsme se velmi zaměřovali na to, abychom eh, byli v kontaktu s našimi skupinami pojišťoven a zaměstnaneckých pojišťoven. 14krát jsme se s nimi sešli, vyměňovali jsme si názory. To bylo pro nás důležité, eh, pro naši vlastní práci. Pokud jde o rozpočet a prostředky, tak eh, zaprvé stejně jako mi kolegové, dovolte, abych poděkoval Evropskému parlamentu za veškerou podporu pokud jde o definici rozpočtu na rok 2013, je důležité, aby samozřejmě v rozumném rámci, který je stanoven také v souvislosti s touto krizí, jsme měli dost prostředků na to, abychom mohli realizovat své projekty. Myslím si, že je zásadní, aby všechny pravomoci, které nám byly dány, eh, odpovídajícím způsobem byly zajištěny také z hlediska finančního, z hlediska lidských zdrojů. Jedna věc je důležitá. Máme čím dál více problémů s náborem zkušeného personálu. To byla velká výzva. Měli jsme s tím problém například pokud jde o interní audit. Teď bychom měli efektivněji a flexibilněji uplatňovat pravidla Evropské komise a já bych vás opravdu požádal o pozornost v této věci. Loni bych byl rád, kdyby EIOPA byla financována zvláštní položkou z evropského rozpočtu. To by lépe odpovídalo té naší potřebě nezávislosti. Na závěr dvě věci, pokud je ochranu spotřebitele. Chci zdůraznit, že je nutno do eh, důchodové směrnice eh, dát položku, která by umožnila uplatnění článku 9. Dále, oblast důchodu. Náš mandát pokrývá pouze eh, takzvaný druhý pilíř eh, zaměstnanecké pojištění. Nicméně si myslím, že potřebujeme také takzvaný třetí pilíř, aby byl důležitě nebo tedy dostatečně regulován. To znamená, že mandát EOP by měl být rozšířen i na tento pilíř. To nám také doporučili ty skupiny, s nimiž spolupracujeme. Jsem se jist, že Evropský parlament bude i nadále podporovat tyto tři agentury. Myslím si, že děláme skutečně dobrou práci pro budoucnost Evropy. Děkuji vám za podporu. Děkujeme. Já vím, že to je těžké eh, všechno shrnout do pár minut. Jsem si jistá, že ehm, kolegové položí eh, otázky, které zase pokryjí ten zbytek. A takže já nejprve se obrátím na koordinátory, kterým dám slovo a potom podle toho, kdo se přihlásí. Ty koordinátoři jsou již přihlášení, Peter Skinner, Iver Stryček, Stryček eh, eh, od Ludvíkson. Ještě někdo další? Dobrá. Takže Jean-Paul. Děkuji. Já jsem říkal, že žádné otázky klást nechci. Chtěl bych jenom všem třem předsedům říci, že velice oceňujeme práci, kterou dělají a e, jsme si plně vědomi toho, jak je pro ně těžké mít dostatek finančních a lidských zdrojů i prostorů pro to, aby mohli svoji činnost realizovat. Dovolil bych si pouze připomenout, že když jsme projednávali evropské dohledové orgány, tak tento parlament podporoval myšlenku, že to musí být nezávislé eh, instituce, orgány, které musí mít dostatečné prostředky i kompetence. Ale členské státy ustoupily jenom velmi málo v této oblasti a takže dneska jsme v situaci, kdy se snažíme vytvořit bankovní unii, kterou my jsme předkládali nebo navrhovali před dvěma lety. Určitě se zrodí s obtížemi a říkal jsem minulý onehdy Michelu Bartnierovi ve Štrasburku, že jednání, která se zahajují teď, jsou plná úskalí a jestliže po ohlášeném započetí těchto jednání nenalezneme ten dostatečný společný evropský zájem, který překoná krátkodobé národní zájmy, tak potom podkopeme kredit Evropy a ve chvíli, v době, ve které žijeme, by to bylo opravdu vážné. Takže já vás mohu ujistit, že co se týče EPP, my budeme podporovat a říkali a prokázali jsme to i při hlasování o rozpočtu, budeme eh, podporovat navýšení prostředků pro vaše agentury. A my eh, každý si musíme uvědomit, a já jsem byl někdy přísný vůči té či oné agentuře, ale je třeba si uvědomit, že vy jednáte v mezích pravomocí, které jsou vám svěřeny a pokud jste nedostali určité pravomoci, tak vy je prostě nemůžete vykonávat. Takže já si myslím, že to je to důležité a boj parlamentu je také vaším bojem protože naše vůle a naše zájmy jsou, aby dohledové orgány sehrávaly svou roli naplno a aby měly k dispozici kompetence i prostředky, které jim umožní, aby nebyly obětními beránky v situacích, kdy určitá operace proběhne a pak se řekne, že agentura nedělala, co měla, ale ona přitom k tomu neměla ani právní eh, pravomoci a jenom se to svede na toho, kdo za to nemůže takže vás podporujeme v tom, abyste podporovali v této linii a budeme se snažit vám zajistit maximální mm, komfort a pomoc. Děkuji. Děkuji. Ano, to nebyla otázka, jak jste správně říkal, takže další má slovo Líza. Děkuji, děkuji všem, že jsem přišli. Kolega Gozes již řekl celou řadu věcí, které jsem chtěla říct si též. Takže se zaměřím na tři témata. Za prvé, vyvinuli jste obrovské úsilí, tak, aby se všechny předpisy, nařízení a technické předpisy harmonizovaly. Funguje to skutečně v té implementační fázi? Respektive daří se aplikovat pravidla v praxi takovým způsobem, že nedochází k ohrožení vnitřního trhu? Druhá otázka se týká EOPy. Evropská centrální banka bude vykonávat dohled nad bankami, ale nikoli nad pojišťovnami. A mě by zajímalo, jak zajistit koherentní dohled nad bankou, která je propojená s pojišťovnickou skupinou. A potom otázku pro e- orgán EBA, jaká jsou rizika a jaké jsou výzvy, když se EBA bude uspůsobovat novému scénáři bankovní unie, jakou možnost má komise a parlamenty, aby zabránili konfliktům. A otázka stres testů, zátěžových testů, to už byl takový první krok a mě by zajímalo, jaký je názor orgánu EBA, jaké slabiny vyplynuly a co je možné zlepšit. Děkuji. Já si myslím, že budeme mít problémy, pokud se budete muset vyjadřovat ke každé otázce zvlášť, takže já možná se sbírám více otázek, to by možná bylo dobré. Silvi nebo Wolf? Někdo z Alde? Silvi? Velmi stručně, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste přišli, děkuji za vaši práci. Já bych vám položila podobné otázky jako Elisa. Jak se díváte na nové návrhy? ve vztahu k vaší práci. Například kombinace bankovnictví, pojišťovnictví, to není úplně zanedbatelné. Eventuální spolupráce s centrální bankou. Já myslím, že v tomto parlamentu se snažíme tu debatu poněkud uklidnit a podívat se na to, co to znamená tak trochu s intelektuálním odstupem, aby se tedy změnilo něco, co bylo uděláno přednedávnem. Jde to směrem k většímu evropskému dohledu. My nejsme proti, protože my jsme potom volali, ale nevím, jak to má vypadat mezi ECB a EBA. Snažíme se uklidnit ty kolegy, kteří jsou v Evropské unii, ale pořád ještě nejsou v eurozóně. My v této fázi budeme potřebovat vaše odborné znalosti, obrátíme se na vás. Musíme být konkrétní, je snadné věci jen tak nastínit, ale chci se zeptat pana Henry, jak to bude vypadat s bankami, které pracují v zemích, které nejsou v eurozóně. Děkuji. Ještě jedna otázka. Svene. Kej. Kdo z vás? Dobře, Kej. Děkuji. Děkuji. Eh, já se obrátím na ESMA. Jsem velmi zaměřena na banky, takže já vítám ta nová pravidla ESMA, která jsou směřována těm národním orgánům. Mnohé z nich byly opravdu velmi užitečné, tyto směrnice nebo tedy tato vodítka. A pokud jde o úroveň dvě, o ty diskuse, které probíhají v souvislosti s věcmi, jako je EMIR, Eh, velmi se blížíte té vaší lhutě, tomu vašemu termínu. Jaké postupy budete mít jako spolu zákonodárce? Ráda bych se podívala na ty vaše návrhy, na to, jakým způsobem implementovat to, co jsme měli v úrovni jedna. Jaký proces myslíte, že bude fungovat, jak se s námi bude nakládat jako se spoluzákonodárcem v tomto dialogu. Já myslím, že jsme měli nějakou už zajímavou korespondenci, tam nás někdo eh, popsal jako zúčastněnou nebo zainteresovanou stranu. Já si myslím, že v tomto procesu hrajeme trochu důležitější roli. A teď trochu taková drzá otázka. Jak si myslíte, že ty technické standardy budou přijaty tímto parlamentem a radou? Dobře. Děkuji. Možná bude nejjednodušší, když se budeme držet toho pořadí, ve kterém jste vystoupili, nejdříve tedy Esma, potom Andrea, ten má spoustu otázek ke zodpovězení, a potom Gabriel. Uh, thank you very much for... Děkuji za tyto otázky, takže nejprve bych odpověděl na otázku pana Ferrery tom, eh, jak eh, to vypadá s technickými normami, jak se situace rozvíjí a eh, jak nahlížíme na produkci minulých let. Zda je kladený důraz v naší práci na to jednotnou manuál, a, což jsou důsledky re, regulační reformy a současně je eh, důležité, aby v určité fázi byly k dispozici dostatečné zdroje a čas pro další část naší práce, protože my jaksi nejsme dominováni tím, tím uh, jednotným manuálem, ale jak i pro ESMA i ESA je potřeba zrealizovat přímou, uh, přímý dohled, konzistentní dohled, dohled, eh, přímý dohled, co se týče eh, mm, tedy té, přímo dohledu ta, mm, ten vývoj je poměrně dobrý, rychlý a otázka konzistentnosti je ovšem věc, která bude potřebovat větší pozornost poté, kdy technické eh, normy a, a vodítka budou už eh, dál. Důležité je, že my potřebujeme těch 12 měsíců pro technické normy týkající se krátkého prodeje, potom 7 měsíců další je to obtížné nejenom pro nás, jako pro ESMA, ale je právě těžké eh, zapojit do toho ty subjekty a účastníky trhu a eh, tak, aby oni ty, mm, se s těmi normami mohli stotožnit. To je, to je eh, trošku obtížnější, takže to, to jsou ty, proto jsme nepředložili jaksi více návrhu, protože opravdu na to je potřeba těch 12 měsíců. Co se týče Emiru, Emir byl prakticky největším úkolem tohoto roku. Vystavuje to obrovský objem práce. V této oblasti jsme rozvinuli a vytvořili dobrý tým. Jsem přesvědčený o tom, že ta práce bude kvalitní a bude její výsledek a současně to vyžadovalo samozřejmě rozšíření organizace, ten tým pracuje ve dne v noci, aby ty normy, normy byly hotové. Je těžko říci, kdy a jaké bude finální rozhodnutí, protože je to taky otázka kvalifikované většiny, ale jinak jsem docela optimistický v tom, že to dostanete včas. Nevím o tom, že bych byl napsal uh, něco eh, v rámci, tedy o účastnících procesu po předložení návrhu. Vy samozřejmě máte vždy příležitost, jak si do toho vstoupit a nebo nám klást otázky, na které my reagujeme. Nicméně bychom si přece jenom přáli, abychom naplnili závazky eh, z G20 eh, z jara do jara 2013. Co se týče bankovní unie, většinu otázek eh, asi zodpovědí oba kolegové, jen bych řekl, že si musíme uvědomit, že eh, probíhá eh, každodenní spolupráce mezi dohledovými orgány, mezi dohledovými orgány pojišťov, v oblasti pojišťovnictví, řízení Eh, s aktiv, eh, eh, podílení, účast na infrastrukturách trochu a, a to jsou všechno aktivity, které musí být organizovány dobře a správně na evropské úrovni v tomto pohledu, že dobré, že v návrhu je požadavek spolupráce všech tří agentur a e, tato e, spolupráce tedy se bude postupně ještě více zhmotňovat. Mm, další řečník, takže děkuji především, co se týče harmonizace pravidel a implementace. Já bych především řekl, že vyvíjíme velké úsilí v zájmu harmonizace pravidel, i vy, i my, abych tak řekl, ale zatím jsme v půli cesty. My jsme vzali všechna data z eh, bank v oblasti rekapitalizace, agregovali jsme je a potom jsme na ně aplikovali jak nejrestriktivnější i nejméně restriktivní přístupy, abychom dospěli k rozdílům eh, eh, a eh, mezi jednotlivými členskými státy a tam ty rozdíly jsou opravdu veliké, takže zatím harmonizace bude vyžadovat ještě mnoho práce. A i tam, kde jsou pravidla stejná, tak na národní úrovni jsou velmi rozdílné metodiky, dohledu a, a kontrolních akcí a nápravních akcí, čili jsou to jaksi balíčky, které mohou mít stejné názvy, ale potom ta vnitř, pravidla uvnitř jsou rozdílná a to se týká zátěžových testů, rekapitalizačních akcí, ale co je hlavně nutné, je otázka komunikace eh, eh, s komisí v rámci tohoto balíčku a především tedy ten eh, manuál Eh, agentury, eh, agentura má Každá, každá eh, agentura musí mít svůj manuál, který bude uplatňovat při návštěvě jakékoliv banky, aby ta její čenost byla konzistentní. A, a to, se má, to se bude týkat nejenom tedy e, eurozóny. Co se týče zátěžových testů, děkuji za tuto otázku. Zátěžové testy byly kritizovány na všech frontách Nicméně je to obrovský kus práce a snahy zajistit konzistentnost dat, která dostáváme, kdy se tlačí na navýšování kapitálu v této obtížné situaci. Objem eh, kapitálu, který je nalévaný do toho systému, je třikrát vyšší než třeba ve Spojených státech v roce 2009, takže ono to posílení systému bylo veliké. Nicméně eh, jsme Eh, zaznamenali určité negativní dopady, protože existovaly případy bank, které sice zátěžovým testem prošli nebo s nepatrnými problémy eh, ji absolvovali a potom stejně potřebovali navýšit kapitál jako Dexia a, a další. Takže to je, to je trošku problém a domnívám se, že proto, abychom mohli pokročit ku předu, vzhledem k tomu, že máme eh, eh, jak si z naší odpovědnosti dělat zátěžové testy, musíme mít jistotu, že výsledky těchto zátěžových testů budou spolehlivé a že my budeme v pozici, kdy budeme moci přímo jít do banky, jednat s ní, jednat o tom a zjistit a ujistit se, že ty údaje jsou spolehlivé a to zatím tak vyloženě není. Co se týče bankovní unie, Především bych řekl, že poslední, co bych chtěl udělat, je z... zapojování různých systémů eh, propojení mezi bankami a státy je e, to, co vytváří segmentaci trhu a, představuje velké riziko, e, co se týče výsledků e, o té naší evropské konstrukce. Čili to je něco, co se musí musí eh, uskutečnit, musí to být ambiciozní. Existují také výzvy, které se týkají eh, kontaktů mezi EBA a CBA a, a Evropskou centrální bankou a podobně. A tyto výzvy podle mého názoru se vyskytují především v oblasti nalézaní správn, správného pojiva, které jak si bude držet ten trh pohromadě. E, musíme nalézt rychle společná pravidla, protože není možné mít pravidla různá e, mezi jednotlivými dohledovými orgány a také legislativa, o které nyní vy jednáte, e, ještě existuje veliký prostor pro flexibilitu na národní úrovni. Čili jakmile by v eurozóně byly Eh, jednotná pravidla a flexibilita na, eh, v ostatních státech, tak to povede k polarizaci. A dále, co se týče dohledu, je potřeba Eh, zavést jednotný způsob provádění dohledu v minimálně na eurozóně, což, je velik, což by byl veliký posun směrem ke, k sjednocení trochu konzistentní přístup, eh, jednotná pravidla, stejné zacházení a to jsou klíčové věci. A nemůžeme také ztrácet z pohledu eh, aspekty tedy těch rezolucí a, a těch významných bodů, významných aspektů, kdy eh, investoři rozlišují mezi bankami, podle toho, co eh, dělají tedy s bezpečnostní sítí, čím více je ta sítě eh, integrovaná, tím je to pro ně výhodnější a to je, to je potřeba sledovat. Děkuji. Gabriel. Gabriel. Děkuji za otázky. Já se pokusím také dotknout těchto dvou bodů. Pokud jde o pojišťovnictví, tak otázka standardů, pravidel a postupu při dohledu jsou opravdu velmi relevantní. Pokud si myslíme, že vyřešíme všechny věci tím, že budeme mít eh, jeden soubor pravidel, tak to se mílíme. Potřebujeme mnohem konzistentnější postup dohledu. To je zásadní, pokud chceme mít vnitřní trh. V oblasti pojišťovnictví jsme hodně pracovali na tom, abychom měli Solvenci dvě a doufíme, že ji budeme mít brzy. Samozřejmě, jak jsem říkal, vytváříme všechny ty normy, které jsou důležité, ale právě kvůli tomu, že jsme přesvědčeni o tom, že konzistentnost dohledu je klíčová a já chci opravdu připomenout, že když se podíváte na závěry FSB eh, hned po krizi, tak hovoříme o vysoké úrovni absorpce kapitálu. Hovoříme také o eh, záchraně a řešení problému. Hovoříte o eh, lepším managementu rizik, řízení rizik. Ale trošku se zapomíná na ten dohled a konzistentnost dohledu a to je zásadní pro Evropu. A my bychom měli i na mezinárodním poli dávat lekce na toto téma, takže to je opravdu zásadní a proto jsme začali, jak už jsem říkal, na začátku v EOPA vytvářet první kroky v tom, abychom vytvořili nějakou tu příručku pro eh, dohledové orgány. Sbíráme uh, příklady nejlepší praxe z různých oblastí a postupně krok za krokem by se toto mělo stát manuálem, příručkou pro účely dohledu. A to se musí udělat pro jednotný trh. Je zásadní, aby se to udělalo pro jednotný trh v Evropě. Za druhé, bankovní unie. Jako přesvědčený Evropan si myslím, že skutečně děláme správný krok. Opravdu potřebujeme z krátkodobého hlediska mít v Evropě jednotný mechanismus dohledu, ale všichni víme, že pojišťovnictví není bankovnictví. Máme zde rozdíly, je zde jiné riziko, máme různé business modely, ale i v pojišťovnictví musíme mít konzistentnější dohled. Nechci vstupovat do debaty o tom, která instituce by to měla být, zda ACB nebo kdo. Pro nás je důležité říci, že i v oblasti pojišťovnictví musíme použít tento proces, musíme mít reflexy, a možná v pojišťovnictví máme na tuto reflexi víc času, ale musíme se zamyslet nad tím, jaké kroky bychom měli udělat v rámci pravomoci EOPA, abychom zajistili konzistentnější dohled. A já eh, vás mohu ujistit, že připravíme nějaké myšlenky na toto téma. My už na tom pracujeme, jsou zde oblasti, kde rozhodně můžeme zajistit větší konzistentnost a udělat tyto kroky směrem do budoucna. Pak zde eh, máme ty přeshraničně pojišťovací skupiny, ty musíme sledovat, to je nutné. Finanční konglomeráty, to je věc, eh, které se také dotknu, to je věc, eh, která musí být jasnější. Tam musí být jasnější o co tam vlastně jde v tom návrhu komise ohledně finančních konglomerátů. Víme, že smlouva zde má určitá omezení, pokud jde o dohled nad pojišťovnictvím, ale je zde také ta realita finančních konglomerátů, takže si myslím, že to musí být jasnější. A samozřejmě jsou zde výzvy, jak eh, aplikovat bankovní unii na finanční konglomeráty. Já si myslím, že i EOP by v tom měla sehrát svou roli, aby zajistila konzistentnost dohledu v rámci bankovní unie, ale já doufám, že bychom tuto reflexi měli vést také v rámci pojišťovnictví pojišťovnictví. Děkuji další tři řečníci, to je Sven, Jorgen a potom Ani Podimáta. Sven. I když vás nevidím, protože je před vámi kamera, tak vám děkuji za to, že jste mezi nás přišli. Ještě jednou. A jen pár slov. Děkuji za písemné odpovědi. Musím říci, že pořád mám problém se složením některých eh, skupin eh, zainteresovaných stran. Nedostal jsem jasnou odpověď a mám také určité špatné zkušenosti v uplynulém roce, pokud jde o určité otázky přiměřenosti, především eh, pokud šlo o povinnost reportingu. Musím jasně říci, že teď, když eh, usilujeme o větší integraci, tak je velmi důležité, aby všichni akteři věděli, že poevropštění neznamená eliminaci diverzity. Já bych vás požádal o to, abyste se opravdu drželi pro evropské linie, ale zároveň se dívali na diverzitu, na rozmanitost jako na plus, na aktivum. Samozřejmě tu diverzitu nesmíme směšovat nebo zaměňovat eh, s nějakým laxním přístupem. Pokud jde o bankovní unii, tak eh, musím říct, že to, co jsem slyšel ohledně konglomerátu, je dost vágní. Vy jste říkal, že by zde měla být větší jasnost, pane Bernardino, a něco o roli EIOPA. Mohl byste nám říci, co vlastně chcete? Jaká práva, jaká pravidla, jakou strukturu? A dále poslední řadě bych rád slyšel více ohledně problémů, na které narážíte mezi prací na evropské úrovni a národními or, od orgány dohledu. Teď jdeme cestou k bankovní unii, ale pořád narážíme na stejný problém, který způsobil problémy při zátěžových, zátěžových testech. Vy říkáte, že potřebujete mít přístup k přímým datům, pane Enrio. Říkáte, že musíte mít eh, možnost kontroly, to je věc, kterou musíme brát velmi vážně a mě by zajímalo, zda jste narazil na více problémů, zda jste narazili na více problémů i v ostatních agenturách při spolupráci s národní úrovní a jaké struktury potřebujeme. A ještě jedna věc, EBA. Mě by zajímalo, jaké aktivity chcete rozvíjet na poli ochrany spotřebitele. Já eh, souhlasím, že eh, vy jste až třetí v žebříčku těch eh, tří agentur. Vy jste toho udělali nejméně, takže vítám, jen vítám, že to chcete dělat více. Děkuji. Jorgen? Děkuji. Už zde zazněla celá řada otázek a mnohé už se řeklo, abych to jenom trochu vyhrotil. Spolupráce. Jsou zde dvě úrovně spolupráce. Horizontální, to znamená horizontální spolupráce třech institucí a vertikální spolupráce, to znamená vy a vnitrostátní orgány. A mě by prostě zajímalo, jaký je váš názor na to, kde jsou nějaké nedostatky, co by bylo možné ještě nějakým způsobem zlepšit nebo nějak upravit. To by mě tedy konkrétně zajímalo. A další otázku, kterou kladu také všem třem zástupcům. Je to zda nástroje, které máte k výkonu vašich úkolů, jsou dostatečné, a nebo si myslíte, že i toto by se mělo nějakým způsobem upravit, vylepšit? Protože my jsme nyní ve fázi, kdy si zkoušíme, jak to celé funguje. Jsme vlastně v takové startovní fázi, prvotní fázi vzniku, proto bych se rád zeptal, co je třeba vylepšit. Co se týče bankovní unie, zde už k tomu mluvil pan Enria, ale přece jenom by mě opravdu zajímalo, zda má smysl rozdělit ten dohled mezi EBA, a Evropskou centrální banku. Ono, když existují dvě instituce, tak se potom musí vzájem dohadovat, koordinovat. Má to skutečně smysl, aby se to rozdělilo na dvě úrovně, když máme jednotný trh? A potom konkrétní otázka na pana Bernardino. Dočetl jsem se v německých médiích, že realizace solventnosti 2 se má upozdit. a zajímal by mě váš názor na tuto věc. Děkuji. Um, I think it's Annie. Yes. Já myslím, že ani nyní. Děkuji, Sharon, děkuji. Tady jsem. Máli být eh, bankovní dohled efektivní, tak musí nejenom zamezit budoucím krizím, ale také zajistit, jak si dohlednout na financování reálné ekonomiky. Já se ptám především zástupce EBA, ale uvítám i eh, komentáře ostatních předsedů. Pane Enriu, co se týče doporučení, která jsme v roce 2011 tady zaznamenali ohledně rekapitalizace bank, tak z toho vyplynulo, že kapitálová nedostatečnost bank značně podkopává jejich schopnost výběru eh, prostředků a to potom eh, má negativní dopady na financování reálné ekonomiky. Ale když vezmeme v úvahu, že podle vašich údajů 95 Eh, odhalených nedostatků eh, se setkalo s přímými kapitálovými akcemi, to zůstává zatím velmi restriktivní. Já jsem tady četla doporučení, vaše doporučení v písemných odpovědích, eh, jak co se, to jsou především daňová opatření, veřejné záruky a podobně, ale mám určité obavy, protože se mi zdá, že to není příliš životaschopné řešení, protože z důsledku fiskální konsolidace, takže by mě zajímalo, jakou politiku nebo jaké nástroje by měly vzniknout proto, aby bankovní sektor eh, mohl zase poskytovat likviditu reálné ekonomice a jaký posun by mohl usnadnit situaci bankovnímu sektoru a co malé a střední podniky, které eh, eh, čelí daleko větším překážkám v, v přístupu k v kapitálovým trhům než velké podniky. Děkuji. Takže zase odpovědi, já nevím, máme ve stejném pořadí jako posledně? Dobrá. Já si tedy dovolím odpovědět na několik vašich komentářů. První se týká složení skupiny účastníků. Myslím, že jsme Um, postupně dospěli k dobrému složení. My jsme měli omezenou diskreční pravomoc, co se týče požadavků na zeměpisnou vyváženost jednotlivých skupin a největší obavy se týkaly zastoupení ze strany spotřebitelů a já bych řekl, že Eh, jinak se nám zdálo, že zastoupení v naší skupině je dobré, předseda je reprezentativní, to zástupce eh, komunity spotřeby, eh, investorů a pokud chceme větší zapojení, protože víme, že finanční sektor je silný a má více zdrojů, ale je podstatné potom, jaké je složení dáno v nařízení této skupině a mm, takže to je potřeba respektovat a mm, ale jinak si myslím, že vzhledem k rámci, ve kterém se musíme pohybovat, ta, eh, ta, to zastoupení je poměrně dobré ze strany spotřebitelů. Co se týče horizontální spolupráce mezi třemi těmito třemi orgány si myslím, zas eh, v minulých letech měli dobrou spolupráci a současně si musíme uvědomit, že ten společný výbor nebude Eh, jaksi silný partner vůči vnějšímu světu a proto jsme tady viděli jaksi pokles rychlosti očekávání, nebo z hlediska očekávání v oblasti horizontální spolupráce, ale z našeho pohledu je to poměrně uspokojivé. Co se týče spolupráce mezi pracovníky ESMA a národními orgány. Tady bych zase chtěl zdůraznit a otázku financování ze strany Evropské unie. E, jeden z našich národních členů, když se hlasuje o větším rozpočtu pro ESMA, tak se současně hlasuje i pro menší rozpočet pro ně samotné. A musíme si uvědomit, že ten nový dohledový systém není dohledový systém, kde Evropa odebírá národní úrovni, ale na, posiluje evropskou úroveň i současně tu národní. Takže členové eh, v rady u nás teď jsou v těžké pozici, když mají schválit větší rozpočet pro ESMA, ale současně na národní úrovni oni se zase potýkají s problémy eh, na tedy té národní úrovni. Eh, co se instrumentů týče, abych se soustředil především na odvětvovou legislativu. Zazněly tady některé komentáře i v písemných otázkách. Ta snaha, aby eh, toho bylo více v oblasti ochrany spotřebitelů. My tedy také jsme přesvědčeni, že odvětvová legislativa by nám měla pomoci. Samozřejmě i MIFID pomůže, ale velmi stručně, my potřebujeme mít pravomoci k tomu, abychom mohli zakázat některé produkty nebo aktivity, které by mohly být třeba výjimečně, ale jinak ne. A musíme také zdůraznit um, téma inducementu, ehm, na, dále pravidla třeba týkající se odměňování investičních eh, firm, ale nebo třeba kdy te, uh, eh, eh, inducement, tedy toho původce produktu vůči poradcům a podobně. Ten proces poradenství je příliš ovlivněný provizemi a my nemůžeme nahradit Eh, eh, eh, jestliže ten původní motivační systém není vhodný, tak to samotným dohledem nemůžeme vyřešit a proto tady máme určité návrhy, protože my jako, jako dohled můžeme těžko toto vyřešit, jestliže budou ty pobídky špatně postavené. Děkuji. To jsou opravdu zajímavá témata. Já se pokusím být co nejstručnější. My jsme v naší skupině zainteresovaných stran se snažili dosáhnout eh, rovnováhy. Víme, že některé skupiny nejsou spokojené. Dobře, potom si můžete stěžovat u ombudsmana a my čekáme, až ombudsman přijde se svým hodnocením a nad tím se potom zamyslíme. Ale chci zdůraznit fakt, že Eh, skupina zainteresovaných eh, subjektů není jediný kanál pro interakci s těmito skupinami. My se pravidelně dvakrát ročně setkáváme s těmito dvěma skupinami, že jsme otevřeni jejich návrhům, jejich vstupům. Já si myslím, že v každém případě to postupuje poměrně dobře. A jakmile dostaneme zpětnou vazbu od ombudsmana, tak se zamyslíme do budoucna nad eh, složením této skupiny zainteresovaných subjektů. Já myslím ale, že je to poměrně hezky eh, rozrůzněná skupina lidí. Pokud jde o povinnost reportingu a o, té, o tu diverzitu a uniformitu, já hodně souhlasím s tím, co říkal pan Giegold. Myslím si, že to je právě náš přístup. Pokud jde o ten reporting, o povinnost eh, reportingu, podávat hlášení, my jsme začali i s poměrně eh, širokým polem a v průběhu diskusí jsme zjistili, že to mělo dopad na některé eh, menší banky, takže teď máme standard, který spíše jde tím směrem, že by to platilo pouze pro banky IFRS. Takže v tomto případě jsme se snažili o co největší uniformitu. Pokud jde o konglomeráty, tam řeknu jen jednu věc. Proběhne hluboká revize konglomerátu a já vás prosím, abyste udělali to tež, o co usiluji já. To znamená, aby to byla opravdu hluboká, podstatná revize. Já se snažím lépe pochopit, zda směrnice o konglomerátech skutečně pomohla v průběhu krize, zda to, že máme tato ustanovení, zda nám pomohlo. My máme konglomeráty. Myslím si, že si musíme položit otázku, co bychom měli změnit a toto bez ohledu na to, zda bankovní unie bude nebo nebude, je to velké téma. My si musíme položit otázku, co udělat se touto směrnici, já si myslím, že nemá dostatečnou sílu na to, aby skutečně změnila osud těchto velkých a složitých organizací. Pokud jde o ochranu spotřebitelů, ano, jak jsem říkal, máme eh, dvě velké oblasti působnosti. Na jedné straně máme hypotéky, chceme velmi brzy eh, vydat pokyny, které se budou týkat zodpovědného půjčování peněz v rámci hypotečních půjček a další věc, která je velmi eh, důležitá v oblasti eh, této krize, nebo tedy eh, ve chvíli krize, to je otázka přístupu k těm klientům, které mají problémy se splácením hypotéky. My k tomu přistupujeme více z hlediska řízení rizik, jinak než ESMA tedy. Velmi brzy připravíme zprávu o VTS a také připravíme zprávu o strukturovaných produktech a chceme pokrýt především pohled spotřebitele. Myslím, že jsme tlačili banky k tomu, aby získávali kapitál a banky měly velký problém s financováním a to znamená, že mohly využít eh, svou silnou investiční moc k tomu, že mezi své investory rozložili rizikové kapitálové produkty a my se na to chceme také podívat a chceme o tom diskutovat příští týden na setkání supervizorů. Vy jste nám dali důležité pravomoci v případě porušení zákona, mediace, ochrany spotřebitele a naléhavých situací. Tyto důležité pravomoci jsou navázány na existenci nařízení. To znamená, že pro nás zatím bylo těžké tyto pravomoci využít, protože v bankovnictví zatím ještě nemáme v podstatě žádnou regulaci, neplatí tam žádná přímo uplatnitelná pravidla. Takže to je důležitá věc. A já bych řekl, že v některých případech jsem měl pocit, že máme buď příliš měkký nástroj, nebo že se snažíme přesvědčit národní orgány, aby spolupracovali, anebo naopak máme bazuku a chceme je sestřelit eh, s formálními procesy, ale chybí nám něco mezi. Myslím, že to není tedy příliš přesný příspěvek do diskuze, ale takový pocit prostě mám. Musíme se také hodně zamyslet nad zprávou a řízením orgánů. Jsme v těžkém přechodu, protože měli jsme původně strukturu výboru a teď vznikají ty úřady. Je to jedna z věcí, které už máme v té bankovní unii, to je zajímavá věc, o které by se možná mělo více diskutovat. Pokud jde o financování reálné ekonomiky, děkuji za tu otázku. Já bych rád řekl, ano, rád bych zdůraznil znovu, že pouze minimální část, prostě ty konečný, ta konečná čísla, která jste dostali dnes, to je, myslím, že 107% je pokryto kapitálovými opatřeními, a to kapitálové půjčování, to je žádná celá 8%, je opravdu velmi omezené a většina z nich eh, je požadována evropskými úřady. Takže v tom našem doporučení to opravdu eh, není významná část. Ale máte pravdu, děje se to především ve dvou oblastech – První je globální bankovnictví, financování obchodu, leasing. V této oblasti banky postupují poměrně rychle. Globální bankovnictví je řízeno tím, že eh, posiluje americký dolar, takže je to řízeno trhem. Eh, pak zde máme země, které jsou eh, pod tlakem kvůli velkému dluhu, to je zase řízeno poptávkou, ale zde bankovní sektor se stává čím dál opatrnějším a restriktivnějším v půjčování. Já si myslím, že v dalším postupu musíme být velmi opatrní. Musíme získávat peníze. Měli jsme eh, ty páky, které byly dobré, některé horší. Získávat kapitál, to je dobré. Distribuovat aktiva do jiných než eh, klíčových aktivit, to je také dobré, to se ukázalo jako dobré. Uznání ztrát, to je také velmi dobrý způsob. To zatím ještě zcela neproběhlo. Ovšem omezení půjček to je špatné a my jsme strukturovali to doporučení tak, aby to pomohlo obnovit rovnováhu. Pokud jde o půjčování malým a středním podnikům, tak my jsme poslali komisi zprávu, kde jsou obsaženy určité návrhy, co by se mohlo udělat. Poslali jsme to také tomuto výboru a jsme připraveni o tom diskutovat. Naše hledisko je takové, že by mohlo být rizikem snažit se pomáhat eh, tomu, aby eh, rostly eh, půjčky malým a středním podnikům. Myslím si, že právě v recesi je možné odlehčit kapitálové břemeno. Může to být odvoláno, až krize skončí. Krize je chvíle, kdy právě půjčky malým a středním podnikům jsou nejomezenější, takže možná to je ta chvíle, kde bychom měli zasáhnout. Gabriel, já se pokusím pokryt také ty hlavní otázky. Pokud jde o skupinu zainteresovaných eh, subjektů, děkuji Svenovi za otázku. Myslím, že kolega už odpověděl. My jsme se také snažili dosáhnout rovnováženého složení a také kvality. Uh, lidí, kteří nám budou radit. Myslím si, že relevantní je také úroveň prostředků a také ten spotřebitelský element v této skupině. Samozřejmě oni mají určité zdroje, připravují se a tak dále. Pokud se jedná o organizace, ovšem ze strany spotřebitelů je to trochu složitější. Například v oblasti pojišťovnictví my z vlastní iniciativy jsme vytvořili takové jednoduché informace o klíčových oblastech, například o solventnosti 2, aby byli spotřebitel informováni, aby mohli přijít a si nám, jak se na to dívají ze strany spotřebitele. Tím chceme podpořit dobré diskuse na půdě eh, skupiny zainteresovaných stran. Já jsem opravdu rád, že s nimi můžeme vést dialog. Pokud jde o bankovní unie a finanční konglomeráty, jak jsem říkal, ten návrh se objevil teprve před několika dny a myslím si, že musí být eh, jasně ukázáno, o co jde v oblasti finančních konglomerátů. Já jsem se snažil vysvětlit, že je fakt, že ECB nemůže mít pravomoc, přímou pravomoc, eh, pokud jde o eh, pojišťovny, je to ve smlouvě. Já myslím, že tam jde o nějaký doplňkový dohled nad konglomeráty, takže nejsou tam žádné přímé dohledové pravomoci nad pojišťovnami. Nicméně může se stát, eh, že eh, hlavními vlastníky holdingu jsou pojišťovny, takže nevím, jak se to nakonec dá sladit s těmi pravomocemi. Ale jak jsem říkal, je důležité, abychom se zamysleli také z hlediska pojišťovna. myslím si, že je možno udělat určité kroky. Uvedu příklad vnitřní modely. Teď například eh, vstupujeme do solventnosti 2 s tím, že interní modely budou schváleny pro uznávání kapitálu. Už teď vidíme, že jsou zde různé přístupy. Už v tomto období předběžné aplikace ještě si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, aby nebylo, zda by nebylo vhodné dát EIOPA více pravomocí, aby zajistila konzistentnost. A když to uděláme, tak eh, při bankovní unii, až se bude diskutovat o finančních konglomerátech, budeme moci být za jednacím stolem a, a tam budou zastoupeny také pojišťovny. Věci, které je možno zlepšit, například eh, přístup eh, k individuálním datům. V některých oblastech máme přístup k těmto datům, ale samozřejmě to je věc, která musí být poměrně přísně sledována, co je v zařízení, co je v zákonech. Já bych uvítal něco mnohem jasnějšího v revizi nařízení, například pokud jde o e, kvantitativní hodnocení dopadu. My bychom potřebovali i nějaké individuální informace, individuální data v EOPA, aby, abychom mohli provést hodnocení. Měli bychom také mít svoje vlastní iniciativy a svoje vlastní šetření. My sami bychom měli mít právo obrátit se přímo na pojišťovny a vést s nimi dialog. To je také věc, která může být zlepšena. Jak jsem se zmínil už na začátku ohledně ochrany spotřebitele a pravomocí podle článku 9, to je podle mě velmi důležitý prvek, protože kdybychom v základní legislativě neměli možnost jednat a zakázat určité produkty, tak eh, vy jste měli určitá očekávání, proto v legislativě máme ten článek 9 a my ta očekávání nemůžeme naplnit, pokud nedojde ke změně eh, této legislativy. A konečně další věc, která se určitě může zlepšit, jak už jsem říkal, to je otázka důchodu toho třetího pilíře těch individuálních produktů, kde máme nedostatek evropského přístupu. Já si myslím, že tam musí být zajištěna větší transparentnost eh, při vytváření eh, toho sociálního zabezpečení v Evropě, to je věc, eh, kterou bychom určitě uvítali. Více pravomocí v této oblasti. Doporučila to také skupina zainteresovaných stran pro pojišťovnictví. Pokud je o solventnost 2, to je projekt, který běží už dlouho. Já za to nejsem přímo zodpovědný a nejsem zodpovědný za implementaci, takže já mohu říci, že si bych byl rád, kdyby Rada, Parlament a Komise co nejdříve dospěli k jasnému harmonogramu, který bude realistický a jasně vyšle signál venek, že Solventnost 2 bude implementována. My víme a chápeme, eh, že je zde otázka spojená uh, s těmi produkty dlouhodobé záruky. Čekáme, že bude provedeno šetření, my poskytneme svá doporučení, svá nezávislá doporučení, ale musí být jasné, že se nemůžeme vrátit zpět. To je jasné. Solventnost jedna, která teď platí, a řeknu to opravdu jasně, nepokrývá rizika, která zde jsou. A já jsem vám poslal ten list rizik, který jsme sestavili v EOPA, když se podíváte na ta hlavní rizika, tak většina z nich, především eh, ta, která jsou nejhorší, nejsou pokryta solventností 1, takže to je zásadní věc. My musíme implementovat solventnost 2, potřebujeme uh, realistický harmonogram a potřebujeme důvěryhodnost, protože je důležité, aby Evropa měla i navenek kredit. Pokud jde o to, jak mohou pojišťovny přispět k financování ekonomiky, to je součástí toho dlouhodobého hodnocení. My chceme, aby penzijní fondy a pojišťovny měly příležitost investovat, to je zásadní, ale musí to dělat eh, ve zdravém regulačním rámci. Pro financování ekonomiky je nejlepší, když to nebude vypadat tak, že uděláme dobré věci pro růst, když omezíme požadavky kladené na pojišťovny a penzijní fondy. My potřebujeme růst, ale potřebujeme udržitelný růst a to bude možné pouze v případě, když budeme mít zdravé regulační prostředí. Penzijní fondy a pojišťovny jako aktér by určitě byly subjektem, který pomůže k financování ekonomiky. Takové věci, jako je rizikový kapitál a projektové financování, to jsou oblasti, kde tyto instituce určitě budou aktivní, ale prosím, Nevytvářejme větší rizika a větší krizi, než už máme. Poučme se z této krize. Děkuji. Je to celá řada zajímavých otázek, tak ještě máme před sebou dvě kola, takže eh, všichni musí eh, být struční, budu muset být přísná. V další tří je pan Skinner, pan Strejček a paní Ford. Peter, Eh, budu se snažit být stručný. Co se týče extrateritoriality, domníváte se, že je lepší eh, legislativa ex ante nebo ex post v případě extrateritoriality? Za druhé, co se týče financování, eh, uvádíte možnost buď v rámci EU 100% nebo Ehm, páky eh, při spolufinancování podnikům, jakým způsobem to, by se to mělo řešit. A co se týče penzí, já musím říct, vy jste říkal, že na webu jsou eh, informace, ale vy jste nerozšířili ten dosah na osobní penze a já souhlasím s vámi, že Solventnost 2 v souvislosti s tím, že někteří právě dávají přednost Solvenci 1, Eh, v Evropě i ve světě a tak to by nemělo být. Děkuji. Ivo? Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jenom jednu otázku na adresu předsedy EBA. Pane předsedo, jestliže vezmeme v úvahu, že ten nově navržení Eh, jednotný dohled, včetně ECB, bude zodpovídat za definici a implementaci společného rulebook eh, pro všechny, tedy všech 27 eh, zemí v oblasti bankovnictví. Jak můžeme zajistit, že rozhodovací proces v rámci EBA nepovede k přehlasování e, nebankovních členů Unie a izolaci těch členů, které budou členy e, Unie. Děkuji. Again, I have questions for Eva. Um, Já mám taky jednu otázku na EBA. Oceňuji velice důsledná pravidla vždy žádám a ptám se komisařů a e, e, všech, aby se realizovala basilická pravidla a pou, abychom se poučili z minulosti a měli, dosáhli pokud možno mezinárodní dohody v oblasti likvidity a ono by to mohlo znamenat, že by existovala jedna pravidla pro eurozónu a, a slabší pravidla, pravidla pro ostatní státy, ale to by naprosto nepřicházelo v úvahu. Já mám na vaši adresu otázku, co se týče Sierra. Když vezmeme stávající text, který je v radě, bude v souladu s Bazilejí, tedy jestliže je tam 200 bodů rozdílu, A kdybychom si řekli, že to je jedno, jak má, jestliže velké banky třeba budou e, v souladu a malé banky ne, je to podstatné. Druhá otázka, co se týče likvidity. V poslední verzi e, textu od komise během pozorovaného období, eh, podle čeho eh, eh, probíhá kalibrace. Zdá se, že komise vypustila naprosto všechny normy, všechny přílohy, prostě všechno, co je transparentní, tak se chci zeptat, jestli s vámi komise konzultuje nové návrhy a proběhla revize týkající se půjčování malým a středním podnikům, CRD, CR a já jsem to zatím neviděla nic od komise a zajímalo by mě, jestli toto taky je konzultováno. Je pro mě velice důležité, to, že jste nezávislí a že usilujete o to mít ten jedinou, jediný soubor pravidel, ten rulebook. A chci se zeptat, jak můžete zůstat nezávislí, jestliže e, většina e, rozhoduje při hlasování. Dobrá, pokud by se vám podařilo nepřekročit nikdo pět minut, tak bychom mohli skončit včas s tím dalším posledním kolem. Takže nejprve, co se týče extrateritoriality. Extrateritorialita inherentně souvisí s tím, jak jsou finanční trhy propojené mezi sebou. A druhá strana extrateritoriality je eh, jak si to, že když žádám od evropských firm, aby poskytovali služby v Evropě, tak je rozumné, že e, firmy e, mimo evropské, které vykonávají, jim poskytují služby v Evropě, budou muset splňovat stejná pravidla a poskytovat služby, tady to je jasné, eh, že my od neevropských firm požadujeme to tež, co od evropských. Čili do určité míry extrateritorialita je nevyhnutelná v propojených trzích. Eh, třeba naši američtí eh, partneři jsou zapojeni do extrateritoriality, ale z dobrých důvodů to děláme na druhé straně stejně. To znamená alternativní investiční firmy, jestliže přijde manažer sem, tak od něj požadujeme zase totež jako od evropských firm. To je v zásadě normální situace. Problém nastává ve dvou případech. Tehdy, když jsou rozdíly v a priori legislativě, protože tam pak ty systémy už spolu nekomunikují v rámci třeba eh, eh, G20 a hlavně v oblasti Emiru, jakmile akceptujete, že systém třetích zemí je ekvivalentní s evropským systémem, tak pak spoleháte na to, že ten třetí systém třetí strany eh, je, je, eh, je s, s, kompatibilní a to jsou opravdu velice drsné a náročné diskuzi, kdy jednáme eh, se, se spoj, kolegy nebo s partnery ze Spojených států a jinde, kde oni prostě říkají, že nechtějí se spoléhat na evropský dohled a problém je, že evropské firmy jsou nejenom jaksi předmětem dohledu evropského, ale současně také podléhají dohledu e, v Americe. Maximálně se snažíme spolu s komisí například e, e, prosadit tedy No, nový model. Eh, jednáme s azijskými kolegy, kteří také nejsou příliš ochotni eh, fungovat v rámci vzájemného uznávání dohledu, ale je, je, je opravdu těžké, ale je těžší přesvědčit kolegy ve Spojených státech než v Azii a postupně snad dosahujeme určitého pokroku. Co se týče financování, jak už jsem říkal, my musíme se posunout buď ke stoprocentnímu financování nebo žádnému financování ze strany národních orgánů a to je to, ten základ, ke které, ze kterého musíme vycházet a s tím, že něco může být poskytnuto z Evropského fondu, něco z průmyslu, ale to tež se týká třeba eh, sitářů a a e, účastníků trhu. Já bych řekl, že tam je právní základ poměrně jasný, takže to nevyvolává z, žádné zvláštní obavy. Národní regulační orgány e, jak si sledují to, že 80% eh, třeba, kdy jak si to přiměřené procento je poskytováno národním rozpočtem a odpovídající procento e- evropským procentem. Účastníci na trhu, jak víte, na toto eh, jsou, jak si, tam je ten základ jasný, takže tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji, bylo to velmi zajímavé a tentokrát kratší. Co se týče první otázky ohledně rozhodování v EBA, domníváte se, že článek 45 nařízení říká, že lidé v našem Eh, s naší správní radě pracují ve prospěch Evropy a nedostávají žádné instrukce ani rady z žádných evropských ani národních orgánů, hlasují podle svého vědomí a svědomí. Hmm, eh, není, ale vznikla tam určité jaksi napětí z toho národního titulu, ale domnívám se, že podstatné jsou ty nezávislé panely. My musíme přijímat technická rozhodnutí a ne politická vyjednávání. Panely expertů, kteří koncipují dobré normy a procedury. Eh, já se domnívám, že bychom hlavně měli eh, usilovat o to, jak toto Eh, eh, eh, řídit tak, aby nedocházelo k, nějak, k žádným koalicím kolem stolu, které by mohly potom ovlivňovat to rozhodnutí. A domnívám se, že v tomto směru komise udělala již určité kroky, které by se daly ještě rozšířit. Co se týče mezinárodních standardů a compliance, víte, že výbor Bazilej pracuje na e, studii implementace a e, e, dohledu ze strany partnerů. Ten text vychází z vazilejských norem, ale současně aplikujeme pravidla na nějakých 8 tisíc bank a v, zatímco v dalších zemích třeba se to týká pouze velkých mezinárodních bank. Čili my si klademe otázky především, co se týče kapitálu. To je moje hlavní eh, jaksi priorita. My musíme definovat, jakým způsobem eh, určit eh, třeba požadavky třeba u družstevních bank, ale je potřeba, aby ty nástroje byly přesně tak silné, co se týče solventnosti, eh, flexibility plateb a podobně. A čím menší flexibilita, tím lépe. Já podporuji, jak už jsem to říkal loni, to, aby EBA měla větší eh, roli při kontrole eh, nástrojů. Pouze co se týče kvality tam je situace trošku jiná. Ano, komise s námi jedná, dobře spolupracujeme s komisí. Likvidita bude vyžadovat vyváženou regulaci, musí tu být jasné eh, požadavky, které povedou banky k aplikaci lepších podnikatelských modelů ale musíme se vyhnout tomu, aby příliš eh, náročné požadavky nezabily mezibankovní bank, eh, trh uvažujeme na mezinárodní úrovni o, celých, o celé řadě různých myšlenek, které nemáme tak dalece často ještě eh, probírat, ale bude to v naší zprávě na příští rok. Eh, sbíráme mm, informace od eh, bank a po přijetí příslušné legislativy budeme eh, právě na základě informací od eh, jednotlivých bank moci spolu s vámi kalibrovat přesně tu míru likvidity, která by byla optimální. Takže tolik z mé strany. To bych eh, velmi ráda vyjednala v následujících týdnech. Já to vidím tak, že komise vypustí ten požadavek, abyste poskytovali tyto informace ne nutně veřejnosti, ale obecně. Myslíte si, že jsou to dobré změny, nebo bychom se měli vrátit zpátky k podrobnější diskusi? Podle mě jde o to se ujistit, abychom v legislativě měli i nadále mandát pro EBA, aby vydávala technické normy pro sběr dat o likviditě, přechodné fázi. To není reporting, protože nejdřív musíte mít ty požadavky zavedeny, než stanovíte požadavky na permanentní reporting. Já doufám, že budeme mít tento mandát a ten nám umožní sbírat informace o instrumentech pro kalibraci těch požadavků my už jsme signalizovali firmám, že tam budou takové poměry jako třeba likvidita a tak dále. Podle nás to ovšem nejsou eh, likvidní aktiva vysoké hodnoty. Pokud jde o extraterritorialitu, my bychom raději měli silné globální standardy i v oblasti pojišťoven a pracujeme v rámci výkonného výboru na tom, abychom měli více globálních standardů v oblasti pojišťovnictví. To by bylo dokonalé řešení. Prozatím se ovšem musíme postarat o ochranu spotřebitele, takže ten proces se kdy chceme zajistit efektivnější dohled globálně, a abychom se mohli spolehnout na systémy třetích zemí, to je zásadní. Proto tedy provádíme hodnocení ekvivalence e, s Japonskem, Bermudami a, dalšími zeměmi. Teď máme v plánu posoudit dalších osm zemí. Začínáme pracovat s USA, díváme se na společné a rozdílné body. Velmi brzy budeme také konzultovat veřejně tyto rozdíly a společné body. To je důležitá práce, kterou provádíme. To je jedna z oblastí, kde si myslím, že jsme opravdu nad tím problémem, ale nejlepší řešení by určitě bylo, kdybychom měli globální silné standardy pro pojišťovnictví a myslím si, že eh, regulátoři pojišťoven všude na světě by se o tom měli pobavit. Pokud jde o financování a o to stoprocentní financování a poplatky, jak už jsem říkal, já bych byl rád, kdybychom měli stoprocentní financování, kdyby bylo přijato toto řešení, ale čas plyne a pokud vy dospějete k tomu, že chcete dát větší pravomoci těmto agenturám, pokud jde o přímý dohled, tak to může být kombinace s poplatky. A já si nemyslím, že by to tím nějakým způsobem spochybnilo naši nezávislost. Pokud jde o penze, jak jsem říkal, poslali jsme komisi svou radu o restrukturalizaci Evropské směrnice. Právě provádíme první QIS, takže budeme sbírat údaje o různých penzijních fondech v Evropě. Budeme to dělat teď, vlastně v druhé polovině roku. Myslíme si, že je to důležitý proces pro to, abychom ohodnotili své vlastní postupy, specifika penzijních fondů v různých eh, zemích, protože to všechno může být eh, začleněno na ten náš seznam, můžeme se podívat na to, jak to můžeme modulovat, abychom měli lepší dohled založený na rizicích v oblasti penzí, protože upřímně i v zaměstnaneckém pojištění potřebujeme skutečné testy, nemůžeme předpokládat, nebo můžeme přestírat, že je všechno v pořádku, ale tak to není, protože zde máme scénáře, které jsou opravdu smrtící pro penzijní fondy a jsou zde dva možné postoje. Buď budete ten problém eh, zametet pod koberec a tvářit se, že je všechno v pořádku a později budeme konfrontováni s vážnými problémy, anebo k tomu přistoupíme z hlediska reality a to neznamená, že když budeme provádět tyto kalkulace a transparentně poukážeme na rizika, to neznamená, že okamžitě musí být provedena rekapitalizace těchto fondů, ale znamená to, že z obou stran, to znamená z hlediska zaměstnanců i uh, zaměstnavatelů bude jasnější, kde jsou rizika a kdo ta rizika nese. A pak zde bude tedy motivace přijmout opatření, podívat se na penze. My musíme penze zachránit. Ty sliby, které jsme mm, učinili v rámci některých našich penzijních systémů, jsou zcela neudržitelné. A já na to musím poukázat. Vím, že je to těžké, ale myslím si, že je mou zodpovědností na to poukázat a já to dělám. Velmi jasně pokud jste si přečetli to, co jsem řekl. Potřebujeme eh, to ověřit, jak je to v realitě a myslím si, že je to důležité i pro budoucnost Evropy. Děkuji. A poslední tři. And just for a bit of fun myself. A na závěr já sama, takže. Tak så mycket. Förhandlingarna om nästa års... Ludvigsson. Děkuji vám za slovo. Jednání o rozpočtu na příští rok musí být uzavřena na podzim a bohužel momentálně zde panují velké názorové rozdíly. Jaké zdroje budou potřebné pro eh, evropské orgány dohledu? Domníváme se, že je potřeba navýšit prostředky pro orgány dohledu. Komise a rada by chtěli seškrtat celou řadu rozpočtových položek a v této souvislosti bych vám všem chtěl položit následující otázku. Pokud se zrealizuje návrh rady, jaké dopady by to mělo na vaši činnost, které úkoly musíte plnit v rámci vašeho mandátu a museli byste potom snížit v některých oblastech eh, svůj ambiciozní přístup? Snažíme si učinit eh, jasný obrázek o tom, jaké jsou rozpočtové potřeby. Komise v eh, dubnovém návrhu předložila svoje hodnocení situace a mě by zajímalo, jak to vidíte vy. Jak hodnotíte eh, ty rozpočtové plány, které se vás dotýkají? A myslíte si, že se v této věci něco změnilo a změní to nějakým způsobem vaše úkoly a možnosti vykonávat? Děkuji. Dvě otázky. Jedna se týká finanční eh, stability a druhá spotřebitelů. Pokud jde o finanční stabilitu, zajímalo by mě, jakým způsobem podporujete země, které jsou v rámci záchranných programů nebo finanční pomoci. A pokud jde o spotřebitele, jsou zde tři různé případy. Máme zde eh, preferenční účasti, které se komercializovaly v menšinovém prostoru a máme teď eh, ve Španělsku tisíce případů, kdy jsou eh, spory. Myslím, že na to by se měla podívat eh, Evropa, protože to jsou věci, které se odehrávají, když chybějí směrnice, když chybí legislativa. To je spíše otázka regulace, než otázka řešení případ od případu. Druhá otázka se týká hypoték. Teď probíhá trialog, Parlamenta, eh, rada a komise diskutují o hypotékách, o směrnici o hypotékách. Vy máte eh, nějaké pokyny v tomto smyslu. Myslím, že je to navázáno na tuto iniciativu o přijetí směrnice Evropské unie. V každém případě by mě zajímalo, zda máte nějaký výhled, bylo by to určitě užitečné, kdybychom se s ní mohli seznámit, kdybyste nám mohli trochu předeslat, jaká bude vaše přípravná práce. A poslední věc se týká EOPA. V prosinci minulého roku jste předložili zprávu o finančním vzdělání v členských státech. Máte k tomu nějaké závěry, ty by pro nás mohly být? Ano? A teď je řada na mě. Já mám pár dalších otázek, které se týkají bankovní unie a CRD. To je pro nás velmi důležité v tuto chvíli. Takže André, Andreo, na Ecofinu, kde jste byl i vy, mě trochu vyděsilo to, že pokud eh, ta bankovní unie začne tedy s tím jedním dohledovým orgánem, a to bude ECB, jak eh, bude vypadat ten vztah eh, s národními orgány dohledu, protože až později budeme mít odpovídající legislativu. To znamená, že my musíme dopracovat legislativu, která dá ECB všechny pravomoci, ale zároveň ještě členské státy v eurozóně budou stát zatím. Takže máme několik ministrů členských států, kteří říkají, že parlamenty do toho chtějí být zapojeny. Když nakonec to bude na ESM, tak do toho zase budou chtít zasáhnout národní parlamenty. A to si myslím, že je třeba vyřešit. Když byla krize, tak eh, jsme zjistili, že eh, nemáme dostatek peněz na to, abychom mohli podpořit všechny evropské banky. Něco podobného jsme měli ve Spojeném království. Jak tedy vypadá ten vztah? Protože ať už k tomu přistoupíme jakkoliv, Myslím si, že to poškodí jednotný trh. Když to děláme, tak eh, dosáhneme tím nějaké výhody. Já myslím, že si slibujeme, že tím dosáhneme něčeho, čeho nedosáhneme a naopak zničíme část vnitřního trhu. To mě opravdu trápí. Druhá věc. Vy jste se zmínili o tom, o flexibilitě. Já souhlasím zvyky, Myslím si, že mimo eurozónu není nedostatek standardů, ale jak chcete přistoupit k makroobezřetnostním variacím, když budete mít tyto standardy pro eurozónu, ale zároveň může být ekonomická situace, kdy budou třeba uh, bubliny v Irsku nebo ve Španělsku. To se prostě nezmi- nestratí, protože pořád budeme mít jednu měnovou politiku. Já už jsem tady sedm let Vzpomínám si, jak se Gay Mitchell pokaždé ptal Trisheta v měrovém dialogu před nějakým časem, co budeme dělat s tou nemovitostní bublinou a s těmi úrokovými sazbami v Irsku a to se prostě nestratí přes noc. Takže jak se na to díváte, jak eh, k tomu přistoupíme? Budou to jednotliví jednotlivé orgány dohledu v členských státech, které budou radit ECB a jak to vezme ECB. Mám ještě pár dalších otázek, například likvidita. Tam by mě zajímalo, jak se na to dívá ESMA, protože já si myslím, že peněžní fondy jsou uzavřeny, protože se bojí, co se děje v bankách, nevědí, co se děje v bankách a investoři chtějí právem vědět, jak zdravá instituce, do které vkládají své peníze. Takže já bych řekla, že banky možná eh, nechtějí odhalení, zveřejnění, protože se bojí, že vyděsí trh, ale trh už je vyděšený. Myslím si, že tím se to jeho vyděšení může akorát zmírnit eh, tím zveřejněním. Takže já jsem tedy na straně investora. Pokud to chceme udržet stabilní, tak eh, třeba nechceme ukázat, co se děje na bankovní straně. To je vše, možná můžete začít, Steve. Uh, tak já bych se nejprve zaměřil několik otázek týkajících se rozpočtování a velikosti našeho rozpočtu. On se mm, zvýšil pro příští rok. Naše prognózy eh, a rozpočet, o který jsme požádali, rozpočtový orgán se liší od toho, co jsme původně plánovali na základě čísel z roku 2011. Důvod je ten, že od té doby došlo ke změnám legislativy a nová legislativa nám dává nové odpovědnosti a pravomoci, takže proto potřebujeme eh, navýšení Eh, rozpočtu na příští rok. Souvisí to s auditem, souvisí to s CR a 3, eh, s rizikovým kapitálem a to je ten důvod, proč žádáme o vyšší rozpočet. Co se stane, když eh, jej nedostaneme? My očekáváme, jak si, očekává se od nás, že bude, projeveme podnikatelského ducha v ESMA hm, a to já si nemyslím, že to je ovšem řešení. Řešení je realizovat základní úkoly, které musíme činit, taktéž bankovní unie. A tady jsme se na to soustředili taky. To bude mít na nás vliv, má to vliv i na tu diskuzi v našich orgánech. Kdybychom nedostali ten požadovaný rozpočet, tak pak ale nemůžeme vykonat všechny jednotlivé aktivity a to by podkopalo vlastně reputaci eh, na těchto dohledových orgánů a Důležité je právě, aby naše eh, eh, organizace měla potřebný kredit a autoritu a tímto způsobem bychom podkopali vlastně celý systém. Takže 160 je opravdu to, co potřebujeme a to bude vyžadovat i velké úsilí ze strany mé organizace. A nyní, co se týče e, spotřebitelské strany a um, produktů, obecně můžeme říci, že finanční odvětví a finanční poradci se začali měnit a zaměřují se více na spotřebitele, ale je to teprve začátek. To bude vyžadovat ještě zásadní posun ve finančním odvětví, ve finančním poradenství, aby eh, se nahlíželo na spotřebitele odlišně, aby se s ním odlišně jednalo. By to byla nejen jako podnikatelská příležitost, ale především snažit se poskytovat správné rady a správné služby pro eh, eh, spotřebitele. Jedna část toho samozřejmě spočívá na bedrech národních spo- eh, dohledových orgánů, eh, to vyplývá z legislativy. MIFID může také eh, učinit další pokrok a ESMA by chtěla také zmínit, že existují složitější produkty, které jsou problematické z pohledu dohledu, které bývají prodávány přímo a ne prostřednictvím eh, poradců, ale ještě bych se vrátil k provizím eh, a pobítkám. Máme mechanismus, kde řada eh, produktů je prodáváno malo investorům, jsou tam požadavky. přímě, eh, jak si, jestliže potřebuje investor invest, eh, eh, informace o zákazníkovi a ten produkt odpovídá potřebám a možnostem klienta. Nicméně tady máme ty pobídky, které bohužel mají eh, nepříznivý vliv, kdy tedy poradci se snaží eh, maximálně prodávat produkty a to jsou tak, jaksi po, ty deformují potom situaci a my nemůžeme eh, ten systém zlepšit, jestliže se systém pobídek nezmění. Mm, to je tedy otázka odměňování a, a, mm, a mm, eh, pracovníků na malo, v maloodchobní úrovni. Co se týče eh, prostředků na finančním trhu, kdy situace je taková, že když někdo dává peníze do banky, tak, plat, tak za to platí místo, aby za to něco dostal. Takže to ztrácí logiku e, a je potom velice těžké e, mít nějakou, e, jak si být, jak si nemá to ekonomickou logiku prostě. Děkuji. Co se týče rozpočtových otázek, já uvedu tři příklady, jak to funguje pro nás. První věc se týká analýzy dat. Musíme realizovat mnoho eh, analýz dat, zátěžové testy, zprávy o likviditě, které máme předložit příští rok a tak dále. V této oblasti, když nedostaneme všechny prostředky, tak to budeme outsourcovat. Eh, část, část dat známe, neberte to špatně, ale prostě díky e, německé spolkové bance existuje celá řada e, dat, která prostě oni mají a my ne. Zátěžové testy, e, ty děláme na Excelových tabulkách, tam jsou velká rizika, já to chápu, je to výzva, ale tak jsme fungovali do posavať a statistická kapacita byla poměrně nízká taky. Takže pokud tu práci máme dělat pořádně, tak potřebujeme základní infrastrukturu. Další příklad je, jak jsem říkal, je tu problém s konzistentností hodnocení aktiv. Některé státy eh, provedly přehodnocení eh, aktiv eh, a musíme zajistit, že to bude konzistentní čím více zdrojů máte, tím více můžete zajistit konzistentnost. Čím méně e, v zdrojů máte, tak tím více musíte spoléhat na místní orgány. Třetí věc se týká standardního nastavení, to je to tež. Čím méně zdrojů máte, tím více se musíte spoléhat na jakési e, v koncipování v norem v v, rámci výboru a to mm, je potom takový méně eh, evropský postup a více národní. Co se týče podpory orgánů a o, eh, v zemích zahrnutých do programu nebo bez, eh, jaksi pod tlakem, tak mám teď na mysli Španělskou a kyperskou rekapitalizaci a hodnocení rekapitalizace je zklamáním, že to nebylo součástí eh, jaksi tého zmapování, když podobné eh, hodnocení probíhala v jiných zemích. Snažíme se eh, přispět našimi expertními znalostmi, hlavně z, ze zátěžových testů. A co se týče spotřebitelů a preferenčních eh, podílů. Snažíme se tlačit na Španělsko, aby realizovalo přehodnocení této legislativy z pohledu distribuce těchto produktů eh, v maloobchodním prodeji návaznosti na moji předchozí odpověď, vzhledem k tomu, že se chystáme vypracovat jakási vodítka, hm, to je oblast, kde nemáme zase do tak silný mandát ze strany směrnic a závazných pravidel, nicméně spoleháme na to, že vy, když bude v některých oblastech potřeba, nám umožníte, abychom působili více. Co se týče bankovní unie, já mám pocit takový, že je důležité, my jsme od srpna loňského roku usilovali o to, aby ISFS a ISM se zapojili do přímé rekapitalizace bank. To si myslíme, že je klíčové pro to, aby se přerušila ta e, e, vazba na státní dluhy. A to je krátkodobé řešení. A já doufám, že zatím v rámci masové rekapitalizace bankovního odvětví a 13 HDP eh, Evropské unie, že snad toto bude dostatečné. Ovšem, když půjdeme dál, tak potřebujeme mít rámec, který bude více institucionální a so, jak institucionálně solidnější. Potřebujeme kontroly na evropské úrovni, ale také E, závazky a odpovědnost. To znamená, že banky musí přispívat do Evropského fondu svými poplatky a mm, musíme se ujistit, že to bude dost a že banky, když banka se skolabuje, tak neohrozí e, jaksi mm, tu situaci ani E, tento fond s tím, že ale musí fungovat demokratická odpovědnost na evropské úrovni, co se týče využití těchto prostředků. A to je, to je důležitá věc. Co se týče obezřetnostních variací, já tady mám poměrně silné názory. Myslím si, že makroobezřetnostní eh, variace, eh, že znamená nedostatek jednotných pravidel, to není pravda. Můžete mít jednotná pravidla a flexibilitu v aplikaci těchto pravidel v rámci evropského modelu. Já se pokusím vysvětlit, co tím myslím. Na národní úrovni již existují jednotná pravidla, a kapitálové požadavky můžete upravit pro jednotlivé banky podle míry rizika, která podstupují. Na evropské úrovni můžete mít totež na makroobezřetnostní úrovni nástrojů, že můžete mít jeden rámec, jedno pravidlo, takže každý členský stát může třeba navýšit ne, nebo snížit kapitálové rezervy v souladu s bublinami obecně a toto lze realizovat v, rám, v evropském rámci s dobrou kontrolou ex post, tak, aby nedocházelo k mm, e, e, ponechání kapitálových záležitostí pouze v národních rukách, nicméně, aby se tedy kompenzovaly případné bubliny. A dohledové orgány v ostatních Eh, zemích, myslím, musí společně přes, v přeshraniční oblasti mít jasnou a silnou představu o tom, jak jsou tyto věci realizovány, ale ta pravidla by měla být jednotná a mechanismy jejich aplikace by se měla u, u, uspůsobovat podle potřeb jednotlivých zemí. Thank you. On, on... Děkuji. K té první věci, k rozpočtu. Samozřejmě Máme proces schvalování na úrovni našeho představenstva, ale potom přišla komise a snížila nám ta čísla. Já myslím, že musíme jasně říci, že to, co jsme schválili u nás ve správní radě, bylo to absolutní minimum. Už jsme se hodně omezili, ale chtěli jsme přeci jen eh, dělat všechny ty aktivity, které jsme si naplánovali. Děkuji vám za podporu v této věci. Jaké budou důsledky, když nedostaneme tyto peníze? Já myslím, že musíme být dost transparentní. Prostě budeme mít některé projekty, které nebudeme moci udělat. A já myslím, že to musíme transparentně říci. Například teď teď vytváříme centralizovanou databázi, abychom překonali také ty problémy spojené s IT, o kterých se zmiňovali kolegové. Pokud nebudeme mít zdroje, tak to budeme muset přerušit. A já si myslím, že to by bylo opravdu smutné. Pokud je o lidské zdroje, potřebujeme lidi, kteří budou provádět tuto nezávislou analýzu. A samozřejmě nad rámec těch normálních věcí, které už máme v nařízení, po nás teď chtějí, abychom dělali hodnocení jako například hodnocení solventnosti 2 a dlouhodobých záruk. A my potřebujeme lidi, aby to dělali, potřebujeme zajistit eh, kvalitu, potřebujeme dobrá rozhodnutí na úrovni EU a potřebujeme nezávislou analýzu. Já vždycky říkám, že skutečným aktivem mé organizace jsou lidé. Já si myslím, že máme opravdu dobré lidi, ale potřebujeme pokračovat, eh, abychom mohli vést tento proces eh, k úspěšnému pokroku. Pan Presedo mluvil o e, finanční gramotnosti. To je dost e, zajímavá věc. E, my jsme se sbírali všechny ty iniciativy v oblasti finanční gramotnosti, pracujeme na tom společně, budeme mít více věcí v této oblasti, ale dovolte mi zmínit jednu věc. Já jsem opravdu nakloněn finančnímu vzdělání. Myslím, že všichni se potřebujeme zlepšovat. Tak o tom svědčí i výsledky našeho šetření, ale musím jasně říct, že to není žádný všelek. Neměli bychom na bedra spotřebitele naložit veškerou zodpovědnost. Neměli bychom si myslet, že spotřebitelé když budou mít všechny informace, budou vždy přijímat eh, racionální rozhodnutí. To není pravda. My musíme změnit paradigma, musíme jim samozřejmě poskytnout dobré informace, ale informace, které budou srovnatelnější a standardizovanější. A právě to navrhujeme například, eh, pokud jde o individuální penze nebo ochranu spotřebitele obecně. Takže lepší informace, ne tedy více informací, ale lepší a srovnatelnější informace. A také ty pobídky, jak říkal Steven, a také v oblasti pojišťovnictví, ty pobídky, ta motivace je součástí těch prodávaných produktů. I v této oblasti se potřebujeme zlepšit. Potřebujeme posun paradigmatu. Zveřejňování je důležité, ale není to všechno. Prostě samo to všechno nevyřeší. Takže potřebujeme obecně větší transparentnost, i pokud jde o obchodní produkty a prodejní praktiky, protože finanční gramotnost a zveřejňování údajů nám ten problém nevyřeší samo o sobě. Děkuji, já vás teď opravdu nevidím. V každém případě děkuji. Bylo to velmi zajímavé, jak ty vaše prezentace, tak i otázky a odpovědi. Já myslím, že to bylo přínosné. Děkuji vám a těšíme se, až se sejdeme příště. Děkuji také tlumočníkům, protože se nám téměř podařilo skončit včas.